Vážení kolegové, zaujměte prosím místa, abychom mohli začít. Je to dvoudenní zasedání a třeba je to také poslední zasedání, které proběhne za tohoto funkčního období parlamentu, pokud nebude nějaké mimořádné zasedání na nějaké nalahavé téma. To by se také mohlo stát. Nicméně tím se také vysvětluje to, proč máme tak dlouhý program. A proto bychom měli co nejdřív začít. Přestože řada z kolegů tady vlastně není. Rád bych se zeptal, jestli chcete něco říct k zápisu. Pan Sterks. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, něco řekl k tomu kompromisu k tomu kompromisnímu balíčku. A ještě jednou. Bylo dosaženo kompromisu eh, k takzvaném eh, balíčku krosštika. Já bych byl rád, abychom ten eh, bod tady zařadili na pořad jednání. Měl bych k tomu otázku a poznámku. Otázka. Když jsem viděl seznam hlasování, tak to znamená, že když bude přijat kompromisní balíček, tak se nebude eh, hlasovat o pozměňovacích návrzích, ale já přesto chci, aby se hlasovalo o jednom pozměňovacím návrhu. To je možné eh, a byl bych rád, aby se to potvrdil. Za druhé, nesouhlasíme s kompromisem, protože pro nás tam něco podstatného chybí. To jsem jenom chtěl krátce poznamenat. Já vím, že zítra proběhne hlasování a jak už jsem říkal, já bych byl rád, jestli je pravda, co jsem říkal o hlasování. Point de l'ordre du jour qui Dobře. K tomu ještě podáme informace. Máte ještě něco k nějakému bodu na pořadu jednání, ke kterému byste chtěli něco říct, než ho schválíme? Pan Simpson? Těžko se vyjádřit k pořadu jednání, když ho nemám před sebou. Zatím jsme ještě nedostali ani zprávy? Ne. Takže počkáme. Počkáme si chviličku, než to všichni dostanou. Mohl bych požádat, aby nám někdo našel ty dokumenty a můžete je rozdat europoslancům, prosím. D'accord. On attend 30 secondes. Dobře, takže 30 vteřin počkáme. Beaucoup. Bon, alors on va... Euh, je vais demander aux assistants peut-être d'aller chercher pour leur... Euh, pour... Možná, že asistenti by se také mohli pokusit najít ty dokumenty pro své europoslance, aby toho vysie neměli tolik. Ty dokumenty teprve dorazily, takže je tady malé spoždění. Já předpokládám, pane Simpsone, že v tom programu nejsou žádná skrytá překvapení, když ho nemáte před sebou. Dobře. Takže se můžeme ještě vrátit k tomu, co říkal pan Starks. Et puis il n'est pas d'accord avec le compromis, dit-il. Il est où le compromis non, non, mais... On peut voter le compromis. Já, monsieur Sterks. Ano, pane Sterksi. Takže ta zpráva Groš tykal, pokud jsem správně pochopil, co jste říkal, Chápu to tak, že vy nejste pro tento kompromis. Mohl byste tu otázku znovu vysvětlit? Pane předsedo, na posledním seznamu hlasování, který jsem obdržel, je uvedeno, že druhý balíček pozměňovacích návrhů není eh, v souladu s eh, tím druhým balíčkem. Já to mám tady v angličtině, jestli tomu dobře rozumím. Mijn vraag is, betekent dat... A já se ptám tedy eh, na následující. Znamená to, že když to není slučitelné, že o tom budeme hlasovat, nebo ne. A ostatní pozměňovací návrhy, eh, o těch se bude hlasovat na jednu. Ty kompromisy jsou dobré, ale je tam řada věcí, eh, které tam nebyly zahrnuty, o kterých my chceme hlasovat. Mimo jiné se eh, jedná o mé pozměňovací návrhy. Pokud se bude hlasovat, tak se musíme postarat o to, že toho, z toho nevznikne stejná většina, ale v podstatě není žádný parlamentní důvod, proč byste nemohli hlasovat. Máte ještě někdo něco k tomuto bodu? Pokud už k tomu nejsou žádné poznámky, tak si myslím, že se můžeme vrátit k pořadu jednání. A druhým bodem je schválení zápisů. Mohu se zeptat, jestli má někdo něco k zápisu z poslední schůze? Pokud ne, pak je ten zápis schválený. A nyní předám slovo panu Albertinimu, který nám řekne něco o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jen velice stručně takový přehled, o co jde, o co se tady snažíme a jaké jsou tady problémy, které souvisejí s přípravou tohoto nařízení a také vám dám určité informace o kompromisních pozměvacích návrzích, tak jak teď vypadají. Jak už jsem říkal, když jsem se na tu věc díval, obecně, v podstatě tady jde o to, abychom si vymezili práva cestujících u autobusů a autokarů. Potřebujeme stejné podmínky pro všechny. To by znamenalo, že jednotlivé druhy dopravy by se provozovaly za stejných podmínek. Současně je důležité, aby měli cestující stejnou úroveň ochrany bez ohledu na to, který typ dopravy si zvolili. musí mít stejné cestovní podmínky. A jak už jsem říkal, při jiných příležitostech cestovní podmínky by měly znamenat to, že osoby s omezenou mobilitou budou mít stejnou možnost cestovat. Samozřejmě každá doprava, každý druh dopravy má spát specifika. A například pokud jde o spoždění, pokud se jedná o silniční dopravu, a to znamená dopravní zácpy a dopravní nehody. Má to určité dopady. Pokud je to železniční doprava, samozřejmě to se týká dalších věcí. Jde tady o to, aby nastala určitá rovnováha mezi právy cestujících a aby se také zohlednila ta specifická povaha silniční dopravy, která se velice často vyznačuje tím, že ji provozují drobní provozovatelé, kteří mohou mít značné problémy. Pokud jde o řešení určitých situací, nebo pokud jde o analytický regulační přístup. A samozřejmě musíme také zohlednit současnou hospodářskou krizi. Tolik tady takový přehled a rád bych se ještě zmínil o některých konkrétních věcech. Souvisí to s návrhy, které byly předloženy nejrůznějšími kolegy, kteří měli pozměňovací návrhy. A tím mám na mysli také stínové zpravodaje. Proběhla intenzivní debata, zvlášť v posledních dnech, Hodně jsme s nimi diskutovali a chci jim poděkovat a chci poděkovat také těm, kdo podle mě předložili velice přiměřené pozměvací návrhy. My jsme je zohlednili v seznamu prohlasování a rád bych poděkoval stínovému zpravodaji. Já jsem se skutečně snažil zohlednit ty jednotlivé aspekty, které se zdánlivě navzájem odporují, abychom dospěli k nějakému kompromisu. Když se podíváme na ty pozměvací návrhy, změníme několik z nich. Rád bych nechal co nejvíc času na vaše připomínky. A možná na závěr se pokusím vysvětlit, proč jsem si určité věci určitým způsobem zvolil v seznamu prohlasování a také vám řeknu, co si myslím o vašich připomínkách. Pozměvací návrh 54 Evans. Tady jde o definici snadno čitelného nebo srozumitelného formátu. Rád vidím, že se mi podařilo najít s panem Evansem méně přísnou definici tohoto konceptu. Tento výraz se využívá v různých oblastech legislativy takže taková širší definice podle mě pomáhá snadnějšímu uplatňování této legislativy. Pozměňovací návrh 54 byl ústní pozměňovací návrh. Teď kompromis k článku 8.6. To souvisí s tím, že zálohové platby by se neměly proplácet. Tady se nám podařilo zohlednit stanovisko skupiny evropských pojišťovatelů a některé připomínky měli také kolegové, kteří se domnívali, že je důležité zohlednit to, že celková částka náhrady, jakmile je přijata odpovědnost, by měla být nižší než ta zálohová platba. A ten rozdíl by se dal vrátit zpátky provozovateli. Článek 9, tady je ústní pozměňovací návrh. To je v podstatě jen jazyková záležitost, protože ten ústní pozměňovací návrh souvisí se 130. V podstatě jenom ujasňujeme skutečnost, že nároky by, nebo žádosti o platbu by měla vyřizovat nějaká organizace, která představuje nezávislý subjekt. A to souvisí s připomínkami a návrhy pana Evance u pozměňovacího návrhu 139, zase pan Evans. Toto je jediný text, kde mám negativní připomínky ne pokud je o obsah, ale myslím si, že tady jde o znění jako takové. Znění, které navrhla komise. Tady je celkem jasné, protože se tady uvádí, že jde o techniky pro doprovod nevidomých cestujících, cestujících se zrakovými problémy, ale také pokud jde o asistenční zvířata. A já si myslím, že tady je důležité zachovat toto znění a proto jsem se vyjádřil takto. Jak už jsem říkal, toto je teprve úvodní stádium, takže zatím nechci zacházet do takové hloubkové analýzy, vyhrazuji si právo vrátit se k tomu až na závěr. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. A pan Simpson za PFS žádá o slovo. Pane předsedo, já tady mám trošku problém. Já nevím, kde to mají ostatní, ale já Tady mám pozměňovací návrhy 1.46, ale zdá se mi, že další už tady nemám k zprávě pana Albertineho. Takže je to tak jako střelba na slepo. Nevím, kam se poděly další pozměňovací návrhy. Možná, že to je chyba v eh, té anglické verzi. Já se omlouvám, pane Albertine, já prostě mám jenom jedničku a 36. Takže nevím, co vám k tomu mám říct. Nicméně budu eh, bojovat s tím, nebo budu se nějak potýkat s tím, a oč nás tady požádal Robert Evans. Vy jste se dotkl eh, v zásadě několika otázek. Jedna se týká těch slepeckých psů. A já doufám, že se nám tady podaří zaujmout co nejstoustavnější přístup. Takže eh, vzhledem k tomu, co jsme už odsouhlasili v letecké dopravě ke slepeckým psům. Vím, že jsou tady nějaké zdravotnické záležitosti, ale musím říct, že jak mám zkušenost, tak slepeští eh, psy eh, mají někdy eh, tuší kořínek než starší občané, takže s nimi by žádný zdravotní problém v zásadě mm, být neměl. Tak věřím, že to vyřešíme. Potom, pane Albertini, máme problém, který se týká pozměňovacích návrhů 45 a 47, protože ty výjímají regionální dopravu z rozsahu působnosti tohoto nařízení. My s tím máme ten problém, že regiony mohou být velice rozsáhlé. Ano, já vám dám takový britský příklad, ten znám docela dobře. Cesta eh, autokarem z Cardiffu eh, z jižního Walesu do Fandinol, do eh, severního Walesu trvá 8 hodin. Cesta autokarem z Bruselu do Lucemburku trvá 2 hodiny. Nicméně vy chcete říci, že bychom eh, z Bruselu eh, do Lucemburku eh, tuhle tu trasu tam měli nechat, ale tu osmihodinovou trasu, protože je uvnitř jednoho regionu, bychom měli vyjmout z trasu působnosti. A tohle musíme tedy nějak řešit. Já nevím, možná, že bychom to měli definovat spíš podle vzdálenosti, než podle nějakého zeměpisného umístění, ale myslím si, že tady se nabíháme na určitý eh, problém, pokud přijmeme 45 a 47. Potom jsou tady eh, pozměňovací návrhy od konzervativních kolegů, které výjímají eh, celou zemi, což se mi zdá hodně neplodné, upřímně řečeno, ale tak to opravdu je. A potom je tady pozměňovací návrh číslo 32 od paní Somers. Je pravdu, pravda, aby to bylo eh, jasné, protože v angličtině eh, ten termín barrier free je eh, dvojznačný že bariéra pro nás je něco, čím musíte projít s vstupenkou, ale bariéra, to jsou také jako právní bariéry a takhle. Takže my tohle chceme zcela jasně vydefinovat. Znamená to, že to je bezbariérový, nebo je to i v přeneseném slova smyslu? Samozřejmě děkuji s těmito slovy panu zpravodaji za jeho práci. Já jsem vděčný za jeho spolupráci jménem pana Evance. Nicméně tohle jsou ty tři oblasti, eh, kde máme určité problémy a kdybychom si to rádi nechali vysvětlit, tak, tak už jsem dostal další pozměňovací návrhy, takže si je bedlivě prostuduji. Děkuji, pane předsedo. Bon, oui, on s'excuse pour euh, ces petits problèmes de logistique. Já se omlouvám. Měli jsme tady nějaké problémy s eh, dokumenty i ve francouzské verzi. Eh, se to celé přehádělo, protože eh, jsem měl několik různých programů. Teď pan Sterks, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě eh, chápu všechny, kteří musí za takových těžkých okolností zaobstarávat nás dokumenty, které potřebujeme. Nicméně, když vypadne tiskárna, tak je těžké potom tady něco rozumně projednat. Ale každopádně děkuji panu zpravodaji a také stínovému zpravodaji eh, kolegu Ferrimu. A já bych tady vyzvihnul jednu věc. Brian Simpson už eh, na to vlastně poukázal ke článku 2, odstavce eh, 2 a pozměňovacím návrhům k tomu. My budeme podporovat pana Evance a paní Tykau s jejich pozměňovacím návrhem, protože pokud je o vyjednávací pozici rady, tak podle té regionální eh, doprava nesmí být automaticky vyloučena. My musíme vyjednávat s radou. A pokud je o železnice, tak eh, my jsme tohle tvrdě projednávali s radou a když už vzdáme teď všechno, uděláme příliš velké úspěvky, ústupky, tak eh, nic nevy, nedostaneme. Teď jsme v prvním čtení a u městské dopravy může parlament říci dobře, tak to je zvláštní téma, ale u regionální dopravy opravdu to téma musíme probrat s jednotlivými členskými státy region po regionu a musíme eh, zajistit, aby nám členské státy eh, řekly, jaké výjimky jsou k dispozici. Takže já bych byl pro eh, pozměňovací návrh 46 a proti 45 a 47. A naše frakce také. Tím bychom měli jako parlament takovou pozici, která by nám dávala větší prostor pro vyjednávání eh, v rámci dohodovacího řízení. Jinak bych se držel toho, co eh, říká pan zpravodaj. Možná, že tady máme nějaké eh, věcné rozpory, ale věřím, že před hlasováním na plénu budeme schopni tohle vyjasnit. Děkuji, pane Starksy, a nyní paní Lichtenberger. Děkuji. Děkuji i panu zpravodaji. Já bych se eh, k tomuhle jenom připojila. Ty výjimky pro regiony, to mi přijde příliš eh, velkoryse, protože potom eh, nám už zbývají jenom autobusové trasy dálkové a jinak vůbec nic. Máme rozsáhlá regionální spojení a prostě nemůžeme to nechat jen tak být. Já si myslím, že pokud jde o nějaké místní spoje, o městské spojení, městská spojení, tak o tom můžeme debatovat, protože tam eh, samozřejmě všechny ty úpravy o spoždění nejsou uplatnitelné, ale obecné výjimky pro eh, celkový regionální provoz, to upřímně řečeno mi přijde příliš rozsáhlé. Myslím si, že naše eh, sousední regiony, například Bavorsko, je obrovské když se podívám tam na místní regionální eh, trasy, tak už tam nezbývá skoro nic. Pak už zbývají akorát Eurolines, které eh, jezdí po celé Evropě od kraje ke kraji. A když to potom srovnám se spojením mezi Regau a Vilniusem, které je kratší než eh, k regionální spojení někde uvnitř Bavorska, ale je to mezinárodní spojení, tak tak to je samozřejmě něco úplně jiného mezi Rigou a Vilniusem tedy. Francie má také samozřejmě malé regiony. Pro ně by eh, to zas tak tvrdé nebylo, ale pro nás ano. Já si myslím, že eh, region to není úplně správné, podle čeho bychom to měli vylučovat. Potom druhá věc, u které nebudu zacházet do podrobností, já vím, že tohle je stejně jenom první krok já bych si bývala a přála trošku větší ambicioznost tady. Vy víme, že rada vždycky tady všechno přehází v těchto věcech, protože ti místní dopravci jsou vždycky středem pozornosti a ne lidé s e, omezenou pohyblivostí. A to by nás mělo motivovat, abychom alespoň v prvním čtení byli trošku přísnější, protože jinak už si nevytvoříme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Za třetí, bezbariérový. To je pravděpodobně z německého slova bezbariérový. To je takové nové slovo, které, eh, se kterým přišli eh, lidé, nebo zastupující lidi s omezenou pohyblivostí. Tam jde o to, že se hovoří o těch bariérách k fyzickému pohybu. Jak kolega eh, Simpson říkal, jedná se o tedy fyzické bariéry, ale částečně také právní překážky. Proto, když vám například někdo řekne, že nemůžete jet, protože vaše, uh, váš vozíček je příliš těžký. Já nejsem žádná rodilá mluvčí a předpokládám, že eh, barrier free není moc eh, ideální. Věřím, že eh, britští kolegové nám řeknou nějaké vhodné slovo. A nevím, nebo nevím, co navrhují tady příslušné svazy. Pravděpodobně bychom hovořili o, ob- o omezené mobilitě, protože tady to asi jinak nepůjde. Ale já jsem velice ráda, že si probíráme tohleto slovo, protože Eh, si to vyžaduje zcela principiálně jiný přístup. Znamená to, že my odstraníme bariéry pro eh, lidi, kteří mají speciální požadavky. A mm, prostě na těch lidech už nebude žádná skvrna, eh, se kterou oni by museli chodit a mm, pořád narážet na nějaké problémy. Já vím, že svazy, asociace těch opravdu chtějí, aby eh, se hovořilo ne o neschopnosti a o postižení, ale o schopnostech. A to si myslím, že je velice eh, důležité v této souvislosti. Děkuji a nyní. Děkuji, paní Lichtenbergová. Eh, chtěl bych se nejprve vyjádřit k programu. Budu hovořit ne za skupinu EPP, takže nevím, jestli už eh, jsem teď na řadě. Máme zpravodaje, který zastupuje EPPED v této debatě, takže buď můžu počkat, nebo mám hovořit nyní. Já bych chtěl hovořit sám za sebe, nikoli za skupinu. Ale ano, můžete hovořit za sebe, říká pan předsedající. Každý se může hovořit sám za svou osobu, i když eh, vaši skupinu zastupuje zpravodaj takže můžete také hovořit sami eh, o svých názorech na pozměňovací návrhy. Dobře, děkuji, paní, pane předsedo. Chci jenom říci, abych, eh, aby mé názory byly pokládány za mé osobní, nikoli za názory naší skupiny. Budu hovořit stručně. Naším zpravodajem je pan Albertini. Chtěl bych mu pogratulovat za skvělou práci, kterou odvedl. A také mu přeji hodně úspěchů. Vypadá to, že se blížíme E, ke společnému souhlasu a dohodě. Nyní tedy hovořím za svou osobu. Tento názor skutečně je pouze můj, mým názorem, není to názor této politi- mé politické skupiny. Zaprvé mám e, určité obecné poznámky. Myslím si, že původní návrh komise trochu přehlédl skutečnost, že jsou určité druhy dopravy, které nelze srovnávat s ostatními. Nelze například srovnávat eh, velké aerolinky s, s těmito eh, malými eh, přepravci, kteří využívají pozemní komunikace, třeba malé autobusové společnosti. Ty malé autobusové společnosti jsou většinou veli, mnohem jednodušší ve své struktuře a menší a nemůžeme s nimi zacházet stejně velice. Často působí pouze na místní nebo regionální úrovni. Myslím, že nemůžeme najít univerzální řešení a musíme ke každému přistupovat eh, eh, s větším eh, rozdílem. Také chci podotknout, že pozměňovací návrh se týká článku 2 odstavce 1 zde se říká, že rozsah působnosti má být omezen pouze na dálkovou mezinárodní dopravu. Domnívám se, že je nutné eh, zde eh, respektovat princip subsidiarity, protože eh, autobusové nebo autokarové firmy jsou velice často působí pouze v rámci jednoho státu. Takže je nutné zde respektovat zásadu subsidiarity a Eh, bude lepší tedy neřešit toto z úrovně Evropské unie. Je nutné podívat se také na vnitrostátní zájmy, na určité tradice, které mohou být jiné, které se liší ve Spojeném království, ve Španělsku a tak dále. Pak je zde článek 2 odstavec 2, který se týká sankcí Myslím, že ty sankce by se měly e, vztahovat i na mezi nebo na tu interregionální dopravu aby zde nebyly rozdílné sankce, aby zde nebyly rozdíly. A také je zde článek 3, odstavec 12, který hovoří o přepravních společnostech a o jejich odpovědnosti, o jejich povinnostech. Jak víme, u autobusové dopravy se velice často jízdní řád koordinuje s dalšími způsoby dopravy, aby eh, cestující mohli, přepra- mohli přestupovat eh, z autobusu třeba na vlakovou přepravu a tak dále, ale může docházet ke spožděním a to je nutné brát v úvahu. Dále je zde článek 4 odstavec 2 který hovoří o tom, že jízdenky by měly eh, obsahovat určité povinné informace, které se týkají společnosti, které se týkají té, té, té jízdy. Myslím, že by cestující měl znát nejenom svá práva, ale také určité povinnosti, které má eh, v rámci tedy uzavření té přepravní smlouvy. A zde bychom měli využívat určité osvědčené postupy. Dále je zde článek 8 bod 2, to je pro mě velice důležité. Článek 8 odstavec 2. Myslím, že zde se jedná o obecný princip. Je velice eh, nutné opatrně se věnovat otázce odpovědnosti za způsobenou škodu protože se ty společnosti mezi sebou liší. Mám s tím určité zkušenosti eh, a pokud dojde třeba k určité nehodě, tak eh, tedy mm, ty společnosti odpovídají za způsobenou škodu, ale je nutné mít v úvahu, brát v úvahu, že velice často ty autobusové společnosti nemají eh, nějaké obrovské eh, zdroje nebo obrovské ehm, finanční prostředky a když dojde k nějaké nehodě, tak ty eh, požadavky, ty nároky mohou být velice velké. Měli bychom zde ehm, uvažovat o přiměřenosti. Také k článku 6 mám podobný komentář. Myslím, že ty přepravní společnosti by měly být odpovědné pouze za nehody, za které skutečně nesou odpovědnost, kterou, kterou sami způsobili. To znamená, pokud eh, tam eh, muselo by se dokázat, že ta samotná přepravní společnost eh, způsobila tu dotčenou dopravní nehodu nebo nějakou tu událost. Společnost určitě musí mít pojištění, ale muselo by dojít k tomu, že tedy to bude e, dosvědčeno. A článek 9, odstavec 1, hovoří o tom, že by eh, že byste mělo být určité pojištění, které se vztahuje na zavazadla cestujících, to vychází z určitých osvědčených postupů a zde vlastně jim vyjmenováváme nebo měli bychom zde vyjmenovat práva a povinnosti cestujících a také říci, kdo je odpovědný za ztrátu nebo poškození zavazadla. To jsou pozměňovací návrhy, které předkládám zpravodaji a rád se s ním o tom opovídám a pokud mě přesvědčí, tak eh, klidně některé stáhnu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Rikardesi. budu se snažit, aby... Máte pravdu, ne, nejprve měli mluvit zástupci jednotlivých politických skupin. Není pan Alessandar? Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla pogratulovat eh, Albertinemu za velice dobrou zprávu. Nyní už eh, se spíše zaměříme na detaily tohoto dopravního balíčku. Je pravda, že musíme vzít v úvahu zvláštní vlastnosti jednotlivých dopravních druhů a také těch společností. Nesmíme zapomínat na to, že tyto společnosti určitě chtějí usilovat o vyšší kvalitu poskytovaných služeb a my bychom jim měli umožnit, aby eh, k tomu mohlo dojít. Eh, je tedy nutné také brát v úvahu jejich zájmy, nicméně také musíme brát v úvahu zájmy různých eh, skupin, třeba zdravotně postižených lidí a nalézt určitou dobrou rovnováhu. Ehm, dnešní odpoledne se zde díváme na pozměňovací návrhy A myslím, že některé z nich eh, eh, vlastně mm, hovoří o tom, aby eh, cestující měli předem informace, o které jim umožní Eh, zejména přestupy z jednoho druhu dopravy na druhou a je tedy nutné, aby všichni cestující měli eh, informace k dispozici a to zejména zdravotně postižení cestující. To jsou tedy ty informace, které se týkají změny jízdního řádu. Také je velice důležité, aby tyto osoby byly informovány o tom 24 hodin předem. nebo ještě delší dobu, aby měli větší možnost eh, přizpůsobit se tomu té změně jízdního řádu nebo té změně. Je velice důležité, aby všichni cestující, zejména zdravotně postižení, mohli využít eh, eh, nebo se tu informaci dozvěděli aspoň 24 hodin denně, aby se mohli přizpůsobit Eh, výběr té cesty, zejména pokud chtějí využít více druhů dopravy. Mám zde otázku, která se týká zpravodaje, nebo otázku na zpravodaje na sekretariát. Eh, mé pozměňovací návrhy a pozměňovací návrhy mé skupiny jsou velice často podobné nebo téměř totožné. Já nyní vycházím ze španělské verze, takže jsou zde pozměňovací návrhy, které jsou téměř totožné, ale v té, v té španělské verzi vypadají podobně, ale možná v těch jiných jazykových verzích to tak nebude, tak je nutné to ještě, se na to ještě podívat. Zejména jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají určitého minimálního školení pro osoby Eh, které eh, potom by měly pomáhat třeba těm zdravotně postiženým osobám. Děkuji. Děkuji, pana Majlas. A nyní má slovo paní Murman z komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Neprve chci stručně poděkovat zpravodaji za eh, veškerou práci, kterou odvedl. Ta práce je velice povedená. Co se týče obecných komentářů, tak jsme se snažili, usilovali jsme o co největší rozsah působnosti, aby se nám podařilo dosáhnout toho, aby se se všemi cestujícími zacházelo dobře a také jsme se usilovali o to, aby se zacházelo stejně se všemi druhy dopravy se všemi přepravci, ať nezáleží na druhu dopravy. Eh, jsou zde určité pozměňovací návrhy, které chtěly ujasnit propojení mezi naším návrhem, který se týká odpovědnosti za škodu. Chtěli jsme, aby ty pozměňovací návrhy text ujasnili eh, a Týkalo se to také třeba mm, určitých eh, konstrukce autobusů a dalších věcí. Děkuji. Nyní dávám slovo opět zpravodaj k určitým, eh, aby se k tomu vyjádřil konci. Děkuji. Che mi dá la parola i kolegy. Mnohokrát děkuji. Děkuji za slovo a děkuji také kolegům, kteří se tady vyjádřili. Všechno jsou to velice rozumné věci. I když z pohledu člověka který musí najít nějaký kompromis mezi rozpornými zájmy a stanovisky, to nemusí být úplně příjemný úkol. Souhlasím, pane Simpsone, chápu, že máte na mysli vzdálenost a ne abstraktní koncepci, koncepci regionu, protože objektivně řečeno v tom spočívá ten rozdíl. Nicméně já jsem si říkal, že bychom zacházeli do příliš velkých detailů, kdybychom tam dali tuto kvantitativní koncepci. Takže buď to rozšíříme, aby to pokrývalo všechny systémy, místní, regionální, městské a podobně, anebo by měly být úplně vyloučeny. A já jsem si myslela, že jsme si vybrali něco mezi, a totiž, že jsme vynechali nařízení o místní a městské či příměstské dopravě, protože si myslím, že se to bude řešit v příslušném kontextu. A domnívám se, že náš předseda, pan Savarin, se bude věnovat právě pravidlům a nařízením pro místní a příměstskou dopravu. Já jsem si myslela, že obecně řečeno má být takto, takže jsem si říkal, že si počkáme na tu další směrnici. A pokud jde o to, co tady zaznělo o bariérách, článek 32, paní Lichtenbergerová a také pan Simpson, Tady si myslím, že možná v úvodním ustanovení bychom mohli lépe vyjasnit, co přesně máme na mysli těmi bariérami. Pokud to má být jenom fyzická bariéra, anebo i právní bariéra. A možná bychom také mohli najít nějaké příslušné znění, příslušnou formulaci. Rád bych požádal kolegy, aby mi navrhli, co by si představovali na toto téma. A samozřejmě mohu tyto věci zohlednit. Pan Stax, ten tady teď není, nicméně také něco říkal. Já ty věci chápu, s něčím také souhlasím. 45, 46 a 3. Tady jsou stanoviska, která jsme se snažili nějak sloučit, ale samozřejmě pořád jsou tady ještě věci, které si navzájem neodpovídají. Nicméně taková je povaha věci. Musíme se snažit najít nějakou eh, vyváženou formulaci, která pokrývá všechny koncepce. A pak většinou většina převáží nad menšinou. Tak to bývá v demokracii i ve výboru pro dopravu. Pan Demokratis, ten měl velice konkrétní připomínky Osobně řečeno, z osobního pohledu si myslím, že to bylo rozumné a objektivní zohlednit jednotlivá specifika jednotlivých provozovatelů, příslušné malé asociace, združení, to jsou seriózní malé podniky. A samozřejmě to také obecně zohledňuje hospodářskou krizi, která má dopad i na dopravu. To by se také mělo zohlednit a proto mohu podpořit vaše poznámky. Myslím, že jsou velice přeměřené a velice konkrétní. Jako obvykle, a tady bych zohlednil, co říkala zástupkyně komise a také náš obecný záměr, obecný rozsah působnosti. Na jedné straně jsou provozovatelé, přepravci a jejich legitimní zájmy a na druhé straně jsou cestující a mezi nimi jsou možná cestující s omezenou mobilitou, kteří také mají určitá očekávání. A účelem tohoto nařízení, jak ukazuje název, je konzolidovat práva cestujících. Takže společný bod mezi těmito rozpornými zájmy asi těžko najdeme. Nicméně pokud je o to, co říkal Pate Grandes, tady se vyhrazují právo eh, ještě to s ním probrat do větší hloubky a případně se pokusit najít nějakou formulaci, která by nám umožnila, nebo která by mě umožnila zohlednit alespoň do jisté míry tyto přiměřené názory. Paní Ayola Senda se vyjádřila v jistém smyslu kriticky některým věcem. velice pečlivě to formulovala. Já nemohu zatím odpovědět, musíme požádat sekretariát. To, co jste říkala, samozřejmě dává smysl. Chci vám vše poděkovat za pozornost. Budeme hlasovat na základě seznamu pro hlasování, ten už je hotový, ale do plenárky bych rád tyto věci znovu probral se stínovými zpravodaji a se všemi kolegy, abychom mohli zajít do větší hloubky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Albertini. Za stručnost. A teď, pokud je o tu městskou mobilitu, my navrhujeme chartu pro městskou mobilitu. Samozřejmě to má daleko od legislativní iniciativy, takže já nebudu přímo ve své zprávě navrhovat něco takového, protože to možná nebude mít stejnou právní váhu, stejnou právní platnost jako to vaše. To bych měl zdůraznit, ale samozřejmě je to něco do budoucna. Já myslím, že nikdo by nebyl proti myšlence charty pro městskou mobilitu, zvlášť ve vaší skupině. Takže já myslím, že se na to díváme v podstatě tak trošku jinak, protože vy mluvíte o nějakém nařízení, ale já se zabývám budoucí zprávou z vlastního podnětu, která by přehrála míč na polovinu komise a komise má potom reagovat tak, jak uzná za vhodné. Takže taková je situace tam. Nicméně děkuji za příspěvky. Přejdeme na zprávu Tyšly. O právech cestujících při cestování po moři. Zpravodaj. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové. Mě u této zprávy ovlivnily dvojí přístupy. Tady se to týká především cestujících, kteří cestují po moři a na vnitrozemských vodních cestách a samozřejmě také musíme zohlednit zájmy osob, které mají omezenou mobilitu v tomto konkrétním případě. Když jsem tuto zprávu připravoval, tak jsem se zabýval tím, co dělá komise a myslel jsem si, že odpovídajícím způsobem řeší toto téma. Protože se tady bavíme eh, v zásadě o obrovské zeměpisné oblasti. Já bych chtěl zajistit, aby eh, vnitrostátní eh, vodní cesty, stejně tak jako námořní cesty, byly patřičným tématem ve zprávě komise. My jsme tady měli eh, celou řadu pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu a některé z nich chtěli specifikovat eh, více úlohu eh, národních organizací a přístavů ve vztahu k námořním přepravním společnostem. Text komise na zásadě ovšem směruje správně a myslím si, že není třeba jej zásadně změnit. Ve druhé části našeho řízení a tady bych rád poděkoval stínovým zpravodajům za spolupráci eh, tak efektivní a přátelskou. Nicméně společně jsme chtěli zdůraznit celou řadu věcí, zejména některé ty eh, ze 17. února, zasedání, které padly na zasedání 17. února. Měli jsme tam některé výjimky z vnitrostátních eh, vodních cest, týká se to také eh, námořní dopravy, ale také mm, městské a příměstské dopravy, no, ale to šlo hodně panu Simpsonovi. Takže teď eh, jenom mm, stručně k některým věcem. Některé jsou více důležité, některé méně. Článek 7. Důvody k odmítnutí. Tady jsme měli určitý důvod k tomu toto podat a já bych rád byl, abychom zůstali u pozměňovacího návrhu A. To znamená, že eh, tělesné postižení nesmí být důvodem eh, k odmítnutí eh, přepravy. To je velice důležité. Tělesné postižení nemůže být důvodem, i když máme jiné klasické důvody k odmítnutí nalodění. Potom je tady pozměňovací návrh 12. Já si myslím, že je třeba, abychom eh, zajistili, nebo tady se stanovuje, že přepravce eh, stanovuje dobu, kdy eh, přichází ten, ta pomoc, ta výpomoc. A to je, myslím, v pořádku, takhle by se to mělo řešit. Potom je tady pozměňovací návrh pan, pana Jařembovského. Ten byl poměrně eh, překvapující a docela to tady narušoval. Když se podíváte na 102, tak já bych navrhl, eh, nebo tam to bylo o vyškrtnutí článku, který se eh, zabývá v zaměstnanci, kteří nakládají s těmi postiženými pasažéry, ale já si myslím, že takový lidé musí být řádně vyškolení. Potom je tam 106 tam eh, je a sice očkodnění za ztrátu z zařízení a takže si myslím, že opravdu ten, ten pozměňovací návrh pana Jařembovského je také překvapivý. Pokud jde o eh, náhradu zrušení, tak to bychom se vrátili do roku 1920. Kdybychom to zrušili, o tom jsme se bavili hodně se stínovým zpravodají. Tady musíme jasně definovat, co myslíme těmi výjimečnými okolnostmi. V zásadě eh, tady panuje schoda mezi stínovým zpravodaj, že musíme zde konkrétně ty podmínky vyjmenovat. Samozřejmě musíme zohlednit eh, věci, jako je, soupovětnostní podmínky, eh, stav moře a tak dále. To může vést ke zrušení služby. Je to docela rozumné. A musíme přijít s vyváženým textem, abychom popsali tyto okolnosti. A potom jsou tady pozměňovací návrhy, jejich cílem je snížit odpovědnost za náhradu škody, tak to je opravdu eh, staromodní. Když se podíváte na to, co se děje při námořních katastrofách, tak lidé při takové nehodě mají docela jistě právo na eh, řádnou a rychlou kompenzaci. Takže tolik tedy stručně k mé zprávě a těším se na eh, vaše připomínky. Děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci a také eh, se těším tedy teď na připomínky od ostatních členů výboru, tak abychom dosáhli nějakého kompromisu. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Lichtenberg. Děkuji. My jsme tady samozřejmě eh, narazili na určité těžkosti, protože tady máme určitý problém s přístavy a s těmi linkami a je to podobně eh, komplikované, jako tomu bylo původně v letecké dopravě. A to samozřejmě vede k konkrétním specifickým formulacím. A já si myslím, že se nám docela dobře povedlo to ošetřit. Vyloučit lodní dopravu, když je to uh, typ MHD. Samozřejmě uh, jsou i jiná města, kde hraje, než to, které zde jmenujete vy, než eh, kde hraje lodí doprava určitou roli v MHD. A pokud jde o ty, ta pravidla ke spoždění, tak to tam nemůžou být prostě tak nastavena. To je logické, logické ale pokud jde o bezbariérovost, o přístupnost pro postižené, tak to je, myslím, velice důležitá věc. Z mého pohledu je to otázka budoucnosti. Jenom takový motivující příklad. Právě v lodní přepravě existují speciální nabídky, protože například jsou tady eh, pacienti eh, s dialýzou, kteří potom mohou někam jezdit se, se svojí infrastrukturou právě díky lodím. Takže tady máme najednou vyhovění požadavkům eh, lidí se zvláštními potřebami. Já jsem eh, v podstatě velmi ráda, že pamatujeme na práva cestujících prakticky všude. A doufám, že eh, rada nám zase tady nebude házet klacky pod nohy a nebude se snažit to celé zbrzdit. Děkuji. Děkuji, pan Blokland. Dank u wel, voorzitter. Uh, inderdaad hebben we vorige week een uh, goed constructief... Děkuji, pane předsedo. My v eh, minulém týdnu jsme vedli dobré konstruktivní rozhovory o pozměňovacích návrzích a já bych teď tedy o některých z nich pohovořil. Nejdříve jsou tady pozměňovací návrhy 65 a 67. Na seznamu hlasování zpravodaj tady nakreslil mínus a cíl všech těch návrhů je stejný. Pan Kosta, já i pan Korvan Kol chceme, eh, aby se zde počítalo s možností, kdy eh, postižený pacient může být eh, vzat na palubu pouze s obtížemi. Čili my se musíme tady, tady zajistit, aby se něco takového nestalo. Já si proto myslím, že je třeba eh, tady pamatovat na eh, krátké cesty nebo na trasy, které mohou používat jenom chodci nebo eh, cyklisti. Lidi, kteří mají možnost se dostat s kolem na tu loď, tak samozřejmě tam je potom problém, když se tam nedostanou lidé s vozíčky. Takže myslím si, že tady musíme počítat s určitým pravidlem o výjimce. vzhledem k eh, uspořádání lodi, když to uspořádání je správné, rozumně nastavené, nebo když naopak není eh, dobře uspůsobené pro postižené, tak to musí eh, provozovatel říci, musí se hledat alternativy a je třeba, aby nebyli postižení poškození na svých právech. Takže já bych byl rád, aby se pan zpravodaj podíval na pozměňovací návrhy 65 a 67. Doporučuji mu eh, své pozměňovací návrhy 66, a 67 a byl bych rád, abychom eh, nalezli řešení, protože to je v zájmu všech. Jinak eh, souhlasím s návrhy zpravodaje. Dobře, pan Tegrande Grandes Ano, děkuji mnohokrát pane předsedo. Já jsem napsal sedm pozměňovacích návrhů a myslím, že ten první si zaslouží určitou pozornost, protože je to velice citlivá věc. A týká se to osobám s postižením anebo s omezenou mobilitou. Na tom mi velice záleží a byl bych rád, abychom tady přijali stejné standardy, jako u dalších druhů dopravy. Já myslím, že začínat znovu od nuly je špatně. Musíme se poučit z toho, co už jsme říkali, co jsme říkali v jiných odvětvích a postupovat stejně. Takže můj návrh je velice jednoduchý, pane zpravodaji, a totiž přístavní úřady a provozovatel by měli dělat něco proto, aby zajistili přepravu osob v, příprav, v přístavu při odjezdu a při příjezdu. Tak se to dělá v letectví, letecké společnosti a úřady na letištích na sebe berou tuto odpovědnost a nemá cenu dělat to izolovaně. Už jsme se na této praxi dohodli, našli jsme konsensus a jde jenom o implementaci v jednotlivých odvětvích. Já myslím, že by nebylo nějak obtížné najít řešení. A pozměvací návrh k článku 13, pardon, 14, 3. Z toho jasně vyplývá, že věci musí být přístupné. Všechny informace pro cestující by měly být pravdivé a dokonce to, co je psáno malým tiskem v prožurkách na jízdenkách, na lístcích a podobně musí zmizet. Možná, že je to jenom detail, ale je to důležité. Článek 18, 4a, nový článek. Tady nám jde o to, že je tady výjimka v uplatňování předchozího článku o pomoci. V případě, že příčinu nehody nemůžeme hledat u provozovatele. Systém odpovědnosti je mezinárodní, ten se nespochybňuje. A nedá se říct, že vina je na straně cestujícího a na druhé straně také, že je na straně provozovatele, přepravce. Je potřeba zabývat se důsledky právního aktu, tak, jak jsou v jiných právních předpisech. A nemůžeme to prostě svádět na přístavní úřad, pokud ten postupuje odpovídajícím způsobem. Pokud se nedá prokázat opak, tak ho nemůžeme obvinovat z nedbalosti a zatěžovat ho takovou odpovědností. Já myslím, že něčemu takovému se musíme vyhnout. Už jsem mluvil o tom, že tyto věci je třeba propojit s pojistným krytím a já myslím, že je naprosto nezbytné, abychom to zvážili. Nevím, jestli je k tomu hodná doba teď, ale musí se to udělat. Aby to bylo naprosto jasné, aby každý věděl, co má očekávat. Pozměvací návrh 4 článku 19.2, to je to též. Týká se to mimořádných povinností, alternativních typů dopravy. To je úplně to tež. Souhlasím, že pokud je tady přímá odpovědnost, která se dá prokázat, tak je to možné. Ale neměli bychom za všech okolností svalovat vinu na toho přepravce. A ještě další věc. Vina přepravce, když se prokáže nedbalost a výjimečné okolnosti. To je další pozměňovací návrh. A sedmička k příloze 2, tam jde o doladění textu. Jde o to, abychom udělali všechno, co je vůbec možné u různých typů mobility. To je spíš takové technické téma. Ale jsou tady jisté ukazatele, standardy, které se dají srovnávat. Takže bych řekl, pane zpravodaji, že jste to udělal naprosto dokonale. Já jsem předložil vaše pozměňovací návrhy, abyste je zvážil. A doufám, že některé věci se nám v tom dokumentu ještě podaří vylepšit. Já jsem připravený pomoct. Jinak, pokud říkáte, že by to zkreslilo zprávu, tak samozřejmě podřídím se. Děkuji, pane de se Pascali, pan Stockman. Stockman. Já schön, danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Náš kolega zde eh, postupuje angažovaně a samozřejmě kolegiálně a já jsem velice rád, že se takhle angažuje. Já v zásadě souhlasím v případě jeho pozměňovacích návrhů a jenom bych se komise zeptal, proč se k ním nestaví komise tak flexibilně. Za prvé je tady, co je důležité pro rozhodování, nebo pardon, pro očkodnění. Já si myslím, že to je doba příjezdu mně je úplně jedno, v kolik ta loď odjede, ale uh, hlavní je, v kolik přijede, protože potom mám nějaký termín nebo nějaké návazné spojení. To je pro mě důležité jako pro cestujícího. Mm, samozřejmě cestu na lodi můžeme definovat jako dovolenou, když tam sedíte nahoře na palubě a sluníte se a potom přijdete o půl hodiny uh, dovolené, tedy když je ta cesta kratší, ale já si myslím, že tady především jde o ten příjezd. Takže eh, musíme se zamyslet nad tou eh, logikou a pokud se to eh, samozřejmě nějakým způsobem ho vesladí, tak já rád ustoupím. Potom tady o tom už hovořil o další věci pan Paskval. V letecké dopravě jsme řekli, nakonec zodpovídají letiště za fungování toho systému. Dobře, já jsem tady slyšel ty argumenty. V Řecku eh, mají eh, různé eh, přístavy, kde to vůbec jako něco takového nejde, ale jde tady vlastně o takovou jednotu služeb na těch, v těch přístavech a na letištích. Když to nelze, tak já se nechám tady přesvědčit, že to takhle u té přepravy zůstane. Já si myslím, že celkově je ten návrh velice angažovaný a byl bych rád, kdybychom ho tady dovedli společnými silami k úspěšnému konci. Anne, merci. Eh, Děkuji. A nyní má slovo pan Krama. Já jsem chtěl eh, také poukázat na situaci eh, s pohybově postiženými v Německu. Nám ministerstvo dopravy předložilo požadavek, aby respektive eh, statistiku, že 30% eh, lidí v dopravě nebo cestujících je omezeno pohybově. Nejsou to eh, lidé na vozíčku, ale většinou jsou to staří lidé, lidé nebo s, ro, s rodinami, s dětmi, a, nebo potom lidé, kteří chodí o berlích a tak, pod, a, a tak podobně. Takže když najednou otevřeme to téma, tak už jsme to tehdy, pane Kandes Paskvale, řešili eh, v letecké dopravě. Pro vás to bylo vždycky, že jsme šli příliš daleko. Také jsme eh, tady měli debatu, a na to si pamatuji, o připuštění duševně postižených do přepravy. A my jsme řekli, že nechceme nikoho vylučovat. Na evropské úrovni máme taky zákaz diskriminace. A tohle se netýká jiných náboženství, eh, jiné orientace ale týká se to lidí s fyzickým postižením. Já myslím, že bychom jasně měli říci, že tohle chceme. Samozřejmě, to dovybavení je těžké vždycky, ale myslím si, že to stojí za to eh, se eh, na to soustředit. V 60. 70. letech my jsme v Německu začínali a Skandinávie už měla 20-30 let náskok. Tam tehdy bylo eh, automatické, že na každém nádraží bude zařízení pro uh, Eh, tedy přístupné pro vozíčkáře. Každý vlak, ale v Německu byly všude ještě jezdící schody maximálně. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Není paní Tykal. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Co se týče práv cestujících, v té eh, lodní dopravě, tak eh, je nutné mít eh, tedy určitá pravidla, aby lidé mohli mít přístup na plavidla, zejména se to týká těch vnitrostátních vodních cest. Eh, bohužel bylo zatím přijato pouze málo eh, pravidel, nebo pouze málo z nich bylo zatím zavedeno do praxe. Zejména se to týká menších plavidel, protože tam mm, menší plavidla velice často nedokážou tyto lidi přijmout. Děkuji, paní Tykau. Další eh, komise, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pouze zapakuji to, co už jsem říkal o těch autobusech, autokarech. Nejprve chci pogratulovat zpravodaji za tuto vynikající práci a zejména za několik konkrétních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a některé z nich se snaží posílit práva cestujících a velice je vítáme. Snažíme se dosáhnout širšího, širší působnosti, abychom zajistili rovné zacházení se všemi osobami a také chceme zajistit větší pružnost ehm, vzhledem tedy k různým druhům ehm, těch, těch, této oblasti. Je zde několik pozměňovacích návrhů, které určitě vyjasní tento text. Děkuji. Děkuji. Chce se k tomu ještě vyjádřit pan Tešnej? Děkuji, pane předsedo. Pokusím se vyjádřit se k několika bodům. To, co zde zaznělo, paní Lichtenberger na začátku hovořila o přístavech. Je pravda, že zde hovoříme o právech cestujících a nehovoříme zde tolik o té infrastruktuře. Chtěl bych připomenout, že se jedná o asistenci pro tyto osoby se sníženou mohyblivostí v, velice často se přístavy v Evropě soustředí spíše na přepravu nákladů a počet eh, přístavů, které se specializují na přepravu osob, je velice malý. A některé přístavy nemají potřebnou infrastrukturu vůbec a nemají zde pracovníky, kteří by mohli takovou asistenci pomoci jakýmkoliv cestujícím a už vůbec ne třeba zdravotně postiženým. Také když jsem hovořil s přepravci, tak mnoho těch eh, přepravců eh, vlastně mm, nabízejí výletní plavby a eh, a to jsou vlastně výletní plavby, které jsou do stejných destinací, jako je nabízejí jiné společnosti a usilují o internalizaci těchto služeb. Je nutné tedy brát v úvahu také žádosti nebo požadavky těch samotných společností, jejich potřeby. Co se týče těch výletních plaveb, tak eh, pokud se podíváme na definici osob se sníženou mobilitou, tak opravdu to je kolem 30-40 všech cestujících a je nutné, aby tito lidé měli přístup na palubu. Um, mohou si koupit tyto služby v rámci turistických služeb a ty, ty poskytovatele by se měli snažit jim tyto služby poskytnout, nemělo by to být pouze eh, vlastně vymáháno zákonem. Eh, pokud chcete zachovat eh, stávající stav, který se týká také konstrukce lodí, které potom třeba nedovolují některé pasažéry převážet, Eh, je tedy nutné mm, zamyslet se nad tím, aby ty konstrukce vyhovovaly. A co se týče ještě komentáře, který se týkal odpovědnosti, tak eh, o tom jsem ještě schopen diskutovat. Eh, co se týče článku 4 a 20, 20 tak tam jsem také ještě ochoten o tom hovořit a doufám, že to stihneme ještě před plenárním zasedáním. Co se týče pana Stokmana, ten hovořil o té době odjezdu a příjezdu. Eh, zda je tedy důležitější ten, ta přesná doba odjezdu nebo příjezdu. Některé lodě mohou sice později odplout, ale pak to vlastně dohoní během cesty. Ale někdy mohou ty eh, zde vlastně záleží na tom, zda ta eh, loď dopraví všechny cestující do toho cílového místa včas. Zítra budeme eh, hlasovat a bude se jednat vlastně o první čtení, takže ještě máme dostatek času, abychom se nad tím všem zamysleli. Děkuji. Děkuji vám všem. Myslím si, že to je vše k tomuto bodu. A nyní se podíváme na další bod na pořadu. Je to zpráva pana Štokmana, která se týká programu Marco Polo. Dávám prosí, eh, slovo panu Stokmanovi, který eh, je zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. u Marka Pola jde o přestup na nějaké ekologičtější způsoby dopravy a na jejich posílení. My jsme zde, e, doufám, e, schopni e, dojít v prvním čtení k nějakému takovému názoru, tak abychom mohli těch 150 milionů odeslat do roku 2013 a aby eh, ty peníze se dostaly na správné místo. Eh, na neformálním eh, trilogu už jsme o tom jednali. Byli tam také mimochodem stínoví zpravodajové, tedy pozváni. Čeho jsme dosáhli? Například jsme debatovali o navýšení podpůrných hodnot pro dodatečnou infrastrukturu z 10 na 20 to byl pozměňovací návrh paní Lichtenberger, potom jsme hovořili o prodloužení doby životnosti o půl roku v situaci, jako je ta stávající, kdy máme hospodářskou recesi, protože jinak by bylo obtížné eh, tady přesunout eh, ty eh, příslušné záležitosti a to o to tady jde. Potom tady byly ty suché přístavy a o tom hovořila paní Ayala Sender, nebo chtěla to. Máme tady spoustu kolegů, kteří eh, mají oprávněně různé dalekosáhlé úmysly. Eh, už hovoříme o Marco Polu 3 vlastně. A zapojili jsme to tam tak, aby komise, eh, abychom očekávali od komise takové sdělení, které se bude týkat všech těchto otázek ještě před tím, než začneme projednávat Marco Polo 3 sdělení, které toto bude tematizovat a vyhodnocovat. Tam patří samozřejmě eh, efektivita toho programu, jak funguje ta výkonná agentura, kterou máme od eh, dubna, eh, března 2008, jestli bychom podpůrné podmínky pro jednotlivé typy přepravců neměli diferencovat, jestli existují produktově specifická snížení těch prahových hodnot, jestli bychom se měli nějak zabývat eh, přesměrováním na jiné typy dopravy, jestli bychom měli mít konkrétní eh, specifické eh, programy, jako je například program pro vnitrostátní lodní dopravu, jak to chce paní Wetman Kohl. Potom tady jde o podniky zevnitř EU, které by to mohly spolufinancovat. A potom jsou tady další věci, o kterých jsme jednali. Například návaznost na akční plán logistika a revize tenů. Potom tady bylo přání paní Ayali Sender a další a další věci. Já doufám, že mm, kolegové eh, to budou považovat za vyřízené, tak abychom nenarušili tu rovnou eh, cestu k úspěchu teď. Bohužel některých, některé věci eh, musím odmítnout a stojím si zatím. Nepodařilo se to na radě prosadit. Pan Grandes a pan Fernandez Martin se pokusili poukázat na zvláštní funkci odlehlých regionů a zakotvit ji zde. Ne, že by ta situace v těchto regionech neměla být vrána vážně, ale my tady děláme žádnou kohezní politiku. Na to mají být strukturální fondy. Tady nám jde o rovné podmínky po celé Evropě při takovémto eh, podpůrném programu. Proto také nemůžeme eh, tady eh, zohlednit zvláštní podmínky pro malé a střední podniky, jak si přeje pan Blokland, my máme stejné podmínky pro všechny. My jsme ovšem ty eh, pravé hodnoty tak snížili, a k tomu se ještě dostanu, že malé a střední podniky, které můžou mimochodem také vytvářet konzorcia, se dostaly eh, více do hry. Také tady máme eh, znovu zavedení postupu komitologie, které si přála paní Tykou. My jsme rádi, že teď tady máme nějakou funkční agenturu a která nemusí u každého projektu zapojovat členské státy nebo dokonce eh, parlament. To nedává vůbec žádný smysl. Paní Tykau, tentokrát přijdete trochu zkrátka, protože i vaše další eh, úmysly opravdu eh, nejsou nic, čím bych mohl souhlasit. K těm prahovým hodnotám k tomu se ještě dostanu ale potom těch 35% na 80% tento zvýšení, které chcete, to si opravdu myslím, že je nepřiměřené. Teď máme agenturu, ta už funguje, myslím si také, že je to dobře, že funguje dobře. A otázkou je, jestli bychom neměli být flexibilnější při poskytování pomoci, tak aby ve členských státech, které možná ještě nejsou tak zastoupené svými eh, žádostmi, abychom jim mohli pomoci. Pokud jde o tu minimální eh, dobu fungování, tak tady eh, se snažíte o něco opačného než my. My to chceme prodloužit, protože jde vždycky o přestup na jiný způsob. A to nelze udělat za kratší dobu. Potom tady mám dvě pozitivní věci z vyjednávání s radou které tam vznikly mimochodem navíc. Za prvé je to snížení těch pravových hodnot, tak abychom tam mohli eh, zapojit další projekty ještě snadněji. Máme snížení eh, prahových hodnot pro, těch, eh, pro ty aktivity v oblasti přesunu typů dopravy. Například Eh, jsme to z 250 milionů eh, kilometrů za tři roky eh, na tři roky přesunuli na 80 za rok a teď už je to na 60, takže tady máme opravdu snížení, tak abychom mohli dostat více nabídek. Mimo to se zdá, u těch pravových hodnot u námořní dopravy pravděpodobně říká řečník, u těch tunokilometrů, tam jsme měli 2,5 miliardy na tři roky a teď už jsme na 200 milionech tunokilometrů. Takže tady to vypadá, že to je silný úspěch, to můžeme hlásit domů. Ty uh, prahové hodnoty se výrazně snížily a znamená to, že i další země mohou podávat více projektů. A to je, myslím, dobré poselství. Já bych byl opravdu rád, kdybychom to opravdu eh, byli schopni se shodnout v prvním čtení, tak abychom ten program udrželi v běhu, protože je to program dobrý, ale bohužel nefunguje tak dobře, jak by fungovat měl. K tomu eh, tedy je třeba těchto úprav a přizpůsobení. Děkuji vám a jsem zvědav na vaše připomínky. Merci, monsieur Stockman. Je passe la parole à monsieur De Grandes Pascu. Děkuji, pane Stockmane. Pan De Grandes, prosím. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já jsem předložil šest pozměňovacích návrhů. Za sebe a za pana Fernandeze. Toho, toho velice zajímají především ty periferální aspekty a my jsme chtěli, aby se to všechno zohlednilo. Zaměření na jednotlivé, je tedy především o jednotlivé aspekty nejvíce vzdálených oblastí Evropské unie. Já myslím, že na tom záleží snad každému. Tady musíme být opatrní. Chceme být spravedliví, chceme, aby se pravidla spravedlivě uplatňovala, to je důležitá věc. Mluvil jsem o tom s panem Stockmanem, on mi dostal takový, poslal takový pěkný dopis, ale podle něj jsou tyto nejvzdálenější oblasti věc, kterou je třeba ve zprávě zohlednit. Ale pokud zohledníme tyto pozměňovací návrhy, mohlo by to vést k problémům v radě, co se týče toho, abychom se dohodli. Takže já jsem vzal stanovisko pana Stockmana na vědomí a rád bych stáhl to, co jsem předložil, abyste to měl snadnější, až se budete snažit dosáhnout dohody. A já doufám, že lidé v těchto nejzdálenějších oblastech nebudou mít pocit, že přišli zkrátka. Není to jen tak, je to ale rozhodující věc, kterou je potřeba zohlednit. Děkuji. Paní Dištenbergová. Já herzlichen Dank. Děkuji. Děkuji také panu zpravodaji za jeho práci a za to, že se pokusil eh, to celé urychlit. A děkuji eh, za eh, tu snahu s těmi obnosy. Já tam mám ještě jeden problém. U pozměňovacích návrhu 17. Tam jde o to, ne o působení na životní prostředí a o externality. Já si myslím, že tam to nejde dostatečně daleko. Myslím si, že životní prostředí nemůžeme omezovat na otázku nákladů. Ty projekty eh, všechny se projevují poku- někam nějak, pokud jde o externality. Takže je třeba, aby se to monetarizovalo. A já si myslím, že je důležité, abychom tam zohlednili všechno. I ty, eh, tu ekologičnost, i ty externality. Pokud se to radě nelíbí, dobře. Je lepší mít tady dobrou zprávu, protože si myslím, že za určitých okolností bychom tam vyloučili spoustu projektů, protože to není správně monetarizované, no, nebo promítnuté do peněz. Takže proto já si myslím, že bychom tohleto tam ještě měli zohlednit, protože tady jde o otázku, kolik a jakých projektů je nakonec tímto dotčeno. Merci. Monsieur s'il vous plaît. Ano, pane, eh, děkuji. Nyní pan prosím. Rapporteur Stockman, dank. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, panu zpravodaji Stokmanovi za tuto zprávu. Myslím si, že to je vynikající text. Domnívám se, že je důležité, eh, aby eh, ty, eh, to snížení těch prahových hodnot mířilo skutečně na ty, kteří to potřebují. Co se týče těch pozměňovacích návrhů, tak bych chtěl, aby i mikropodniky byly způsobilé pro mm, tento program, protože Velice často je zde problém s tím, že ten proces je velice složitý a ty mikropodniky nebo ty velice malé podniky mají problémy dosáhnout i těch prahových hodnot. V tomto smyslu jsem také předložil pozměňovací návrh a doufám, že bude přijat. Myšlenkou je, že mikropodni- i mikropodniky by měly mít možnost těžit z tohoto programu. Nechci určitě nějak eh, zde dělat nějaké problémy. Eh, chci se spíš ověřit, zda pro komisi je to skutečně tak velký problém zahrnout eh, do tohoto programu i mikropodniky. Paní Tykal, děkuji za slovo. Také bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji za jeho úsilí. Co se týče pozměňovacího návrhu 7, Eh, zde se jedná o kometologii, to bych chtěl, také chtěl, eh, bych se chtěla vyjádřit k pozměňovacím návrhu 2026. Ty jsem předložila, protože se domnívám, že finanční pomoc ze strany společenství pro dopravu, která zahrnuje více druhů, by se měla zvýšit. A ukázalo se, že program Marco Polo 1 a 2 eh, vlastně nedokázal, nebo že ty, že ty státy nedokázaly dobře zužitkovat eh, ty prostředky, které byly eh, vlastně vynaloženy nebo které byly nabízeny v, v rámci programu Marco Polo 1 a Marco Polo 2, takže myslím, že ten program by měl být přístupnější. Také navrhuji, aby se zkrač, zkrátila, zkrátilo období na 24 měsíců, období tedy, kdy jde podávat e, návrhy. A eh, zde také si myslím, že ten program Marco Polo má velice velký potenciál pro eh, oblast Černého moře. A také je to dobrou příležitostí pro nové členské státy. Děkuji. Nyní paní Ajara Sena. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla pogratulovat panu Štokmanovi. Co se týče programu Marco Polo, tak se tak Eh, vím, že zpravodaj má s tímto zkušenosti a doufám, že také vezme v úvahu doporučení, která se snaží o eh, ještě další zlepšení celého tohoto projektu. A snaží se, aby tedy ten program se ještě více rozjel, protože určitě má ještě větší potenciál, než jak se zatím, eh, jak to zatím vypadá. Eh, ten program Marco Polo by také ještě usiluje o zlepšení těch vnitrostátních vodních cest, o rozšíření jejich. Myslím si, že v rámci toho projektu se může objevit mnoho zajímavých eh, konkrétních akcí v rámci Evropy a také se může dojít k lepšímu propojení některých regionů, které jsou zatím odloučené nebo které se, jsou vzdálené. Myslím, že je eh, ještě dobré propojit to s tím systémem TENS. A že celkově to bude velice pozitivní. I, i, že to přispěje i k tomu TENS. Děkuji. Donner la parole à Monsieur Schell de la Commission, Děkuji, pan Schiller, za komisi, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. I komise bych chtěla poděkovat panu Stockmanovi za vynikající zprávu, kterou připravil. A za to, jak efektivně zatím probíhal neformální trialog. A těšíme se na další zasedání. Doufáme, že se nám podaří co nejvíc přiblížit k nějakým závěrům před hlasováním v parlamentu. A rozhodně také vítám skutečnost, že celá řada europoslanců je připravena stáhnout pozměňovací návrhy. A já si myslím, že bude důležité, abychom se u této změny nařízení zaměřili na zbytek tohoto období na účinnější ustanovení a rozhodně vítám věci, které tam teď jsou, které souvisí s přípravnou zprávou, která nás přivede k další fázi a samozřejmě tam se budeme zabývat celou řadou věcí, které jsou velice důležité. Pokud je pozměňovací návrh 17, vzal jsem na vědomí to, co říkala paní Lichtenbergerová. Je to otázka logiky. Externí náklady zahrnují náklady na životní prostředí. To, čemu se říká environmental merits, nad tím se ještě zamyslíme, uvidíme, co se s tím dá udělat v kontextu neformálního trialogu. Pokud jde o otázku mikropodniků, ano, chtěli bychom, aby mikropodniky prováděly tento projekt ale současně se obávám, že to není efektivní využití prostředků Evropské unie. Pokud by poměr mezi náklady na zprávu těchto projektů a výhodami, kterých má tento program dosáhnout, byl příliš vysoký. A proto jsou tam ty prahové hodnoty. Když ten práh moc snížíme, tak se dostaneme do situace, kdy budeme mít snížený poměr z hlediska nákladů a výhod, pokud je o náklady na vlastní zprávu řízení tohoto projektu. Nicméně je to v rámci toho, co je možné. Rozhodně si dokážeme představit maximální pomoc přes informace, přes onlineové služby pomoci případným žadatelům. A to bude možná zvlášť zajímat právě mikropodniky nebo i malé podniky. A pokud jde o otázku pozměvacího návrhu 23 a 27, paní Dikau, což se týká vztahu s celkovými náklady, už Teď zdvojnásobujeme intenzitu financování. Z jednoho na dvě eura na tunokilometr. Takže já myslím, že ten návrh na 80% je nerealistický. Kdybychom šli až na 80%, tak i umezeného počtu projektů, které jsme financovali v rámci tohoto nařízení, současného nařízení, bychom zdaleka přesáhli prostředky, které jsou k dispozici. A my máme financovat projekty, které jsou potenciálně životaschopné z dlouhodobého hlediska. Pokud by se z 80% přes několik, průběhu několika let financovalo, financovali náklady v tomto projektu, těžko si představíme, jak by ty projekty byly dál životaschopné. A nám nejde o to, abychom vytvářeli krátkodobé projekty, které potom zaniknou, když jim ustřihneme prostředky z Evropské unie. My chceme podpořit ty dodatečné náklady a prvky nejistoty v okamžiku, kdy se projekt spouští, ale jde nám o to, abychom vytvořili dlouhodobý přechod e, mezi těmi modalitami. A podobně, pokud jde o zkrácení minimální doby na projekty na 24 měsíců, tady máme pocit, že 24 měsíců je prostě hodně málo. Je to prostě málo na projekt, který snad může dosáhnout života schopnosti, ale je to na hranici. Myslíme si, že kdybychom tento minimální čas stáhli na 24 měsíců, tak bychom zase byli v situaci, kdy budeme financovat projekty, u kterých hrozí, že na konci prostě zaniknou. Děkuji, pane předsedo. Merci beaucoup, monsieur Scheller. Mnohokrát děkuji, pane Schillere. Pan Stockman, prosím. Uzavřete nám to. Herzlichen Dank. Eh, děkuji vám, kolegové. Když se podívám na to, co budu muset ještě dnes večer eh, doprojednat na trialogu, tak eh, samozřejmě jinak se budu těšit na eh, obecnou rozpravu, až budeme mít tu zprávu. Potom budeme muset všechno dopodrobna projednat. Teď je třeba, abychom v, dokončili tedy první čteč, eh, čtení, tak abychom tento důležitý nástroj pro přesun eh, dopravy na ekologičtější způsoby dopravy, pokud možno eh, pomocí trvalé udržitelných způsobů, tedy projektů, zajistili. Takže děkuji všem, děláme tady ostatně dopravní politiku, takže to je důležité, děkuji všem, kteří se zúčastnili debaty. A jsem velice rád, že tímto způsobem můžeme otevřít první čtení. Díky. Merci beaucoup, monsieur Stockmann. Si vous le voulez bien, nous allons passer... Euh, no, krát děkuji, pane Stockmane. Já myslím, že můžeme přejít na zprávu paní Jensenové. Časově jsme na tom docela dobře. Toto je důležitá zpráva, která se týká inteligentních dopravních systémů. A já jde dávám slovo. Paní Jensenová. Děkuji, pane předsedo. Dnes před sebou máme jak ten akční plán, tak návrh eh, směrnice. Já jsem vedla několik debat eh, také s českým předsednictvím, aby zjistila, jestli je možné dosáhnout eh, nějaké předběžné schody. Není to úplně mimo mísu, ale asi to nebude možné. Asi to možná to nebude možné. Eh, protože u té směrnice celá řada zemí se obává, že by to mohlo příliš zasahovat do jejich eh, národního rozhodování. Také tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů, jak eh, ke směrnici, tak k akčnímu plánu, zejména k té směrnici. Já bych ráda poděkovala všem poslancům, kteří přispěli jak tomuto procesu tím, že eh, podali pozměňovací návrhy, tak prostřednictvím debaty, které jsme, kterou jsme vedli po těmto pozměňovacím jsem těmto dvěma zprávám v zásadě napsala, že v zásadě inteligentní dopravní systémy se mají týkat eh, silniční dopravy, jak ovšem eh, odráží zpráva komise, tak máme eh, informační systémy i v železniční dopravě a v jiných druzích dopravy. Potom máme spoustu takových těch hraček pro chlapy v oblasti silnější dopravy, jak se tomu říká. A smyslem celé té směrnice je aby se tyto věci nasazovaly více, když se bude více standardizovat. Potom tady máme také celou uh, řadu pokusů uh, změnit uh, ladění toho programu tím, že se to uh, rozšíří. Myslím si, že je správné uh, říci, že ten akční plán i ta směrnice o inteligentních dopravních systémech by samozřejmě měly zohlednit otázku intermodality. Nicméně jde teď o silniční dopravu. Měli bychom ale nechat eh, tedy, eh, tedy rozsah působnosti, jak s tím eh, počítá komise, to znamená inteligentní dopravní systémy především na silnicích. Musíme zajistit intermodalitu a zároveň interoperabilitu. Ale neměli bychom měnit celkový rozsah toho akčního plánu a té směrnice. A proto bych byla proti prvnímu pozměňovacímu návrhu od pana Sava a Rina Kustačera. Oni se pokoušejí změnit eh, ten název a potom proti řadě těch pozměňovacích návrhů, které eh, jdou tím směrem k změně působnosti. Dále je tady otázka zpřesnění té směrnice. Cílem je vytvořit výbor, který by mohl dále standardizovat. Já jsem chtěl eh, zajistit, aby ten výbor si nevymýšlel něco, co už se provedlo. Nejde tady o dvojí práci. V několika oblastech už máme tady za svou práci v oblasti komitologie a standardizace a měli bychom zajistit, aby ten nový orgán, který byl zřízen, se dostal opravdu do čela a aby navázal na to, co už se udělalo. A musíme zajistit, aby tady existovala jasná vazba mezi akčním plánem a prací výboru. Také, abychom tu směrnici zpřesnili, a abychom zajistili přesný, eh, přesné stanovení rozsahu působnosti, tak aby ten výbor eh, prostě nemohl dělat, co chce, ale aby mohl dělat jenom to, co je v akčním plánu, tak to musíme tedy dopracovat v tomto směru. Já jsem rozeslala eh, hlasovací seznam příslušným frakcím, všem frakcím, pardon, jak k akčnímu plánu, tak ke směrnici. A myslím si, že je důležité, abychom zajistili tu jasnou vazbu. Proto v, zásadě, v zásadních ohledech souhlasím s paní eh, Barzy Pataky v jejich pozměňovacích návrzích. S některými pozměňovacími návrhy eh, paní Tykau také souhlasím, ale s některými nikoli. Také přijímám některé pozměňovací návrhy pana Savaryho, zejména si myslím, že je dobré tam mít vazbu na městskou dopravu, ale také je tam celá řada jiných pozměňovacích návrhů, které nepřijímám. Pan Kustačer se hodně tady zaměřuje na cíl dát najevo, že nejde o inteligentní technologii, ale o řidiče. Já si myslím, že to pokrývá také několik mých vlastních pozměňovacích návrhů, takže toto je v zásadě obsaženo v eh, hlasovacím seznamu. Také jsem eh, předložila celou řadu kompromisních pozměňovacích návrhů, čtyři kompromisní pozměňovací návrhy, které by tedy měly eh, schrnout celou řadu jiných pozměňovacích návrhů a EPP žádá o rozdělené hlasování u dvou těch kompromisů, kde já bych tady přijala jak odkaz na městskou dopravu, což znamená, že ta intermodalita by se dostala do eh, systému ITS, tak jak ji tam samozřejmě všichni chceme. My chceme, aby inteligenční, inteligentní dopravní systémy opravdu dali člověku eh, nejlepší informaci o tom, jak se dostat z A do B. Nejrychleji a nejefektivněji. A samozřejmě je třeba tam zohlednit více způsobů dopravy. A EPP potom také chce eh, oddělené hlasování k eh, zajištění multimodálního interoperabilního vydávání jízdenek, což navrhuje paní eh, Tykau a já bych to podpořila. Ovšem ve svém hlasovacím seznamu mám také celou řadu otázek, například si návrh 50 od paní Tykau, kde hovoří o finanční odpovědnosti. Tam není zcela zřejmé, co tou odpovědností přesně míní. Ráda bych se jí tedy na to zeptala. Jestli bychom tam nemohli najít nějaké jiné znění, jako že bychom hovořili o povinnostech a tak podobně. Nevím teď přesně, na co se to vztahuje. Potom je tam 52 o těch morfologických záležitostech. Já bych se spíše klonila k odmítnutí. Myslím, že tohle už řeší má osmička. Potom tady mám otázku. K číslu 79 od paní Tykau kompatibilita s telematickými aplikacemi pro cestující a nákladní železniční dopravou. Možná, kdybyste mu to mohla trochu vysvětlit, tak už bych pak věděla, co doporučit pro hlasování. Nicméně teď také ráda vyslechnu názory i ostatních kolegů. Děkuji. Merci, Madame Jensen. Je passe la parole. Děkuji, paní Jensenová. Paní Tykal, prosím. Doresc să o felicit pe doamna Jensen. Într-adevăr, am colaborat foarte bine. Au fost... Děkuji. Ráda bych poblahopřála paní Jensenové. Velice dobře jsme spolupracovali. Měli jsme schůzky zpravodajky a stínových zpravodajů. A já myslím, že všechno se odehrálo ve velice konstruktivní atmosféře. Ráda bych jí poděkovala za kompromisní pozměňovací návrhy. Viděla jsem, že jste zohlednila celou řadu věcí, které jsem navrhovala já. Mně by se bylo bývalo líbilo, kdybychom tu směrnici mohli rozšířit na všechny druhy dopravy. Já myslím, že to by bylo dobré. Kompromisní pozměňovací návrhy odpovídají tomu, co navrhujeme my. Jediná výhrava spočívá v tom, že rozsah působnosti je omezený na silniční dopravu. my se domníváme, že bychom této příležitosti měli využít. Protože nebudeme mít další příležitost zavést nějaký právní předpis pro inteligentní dopravní systémy v blízké budoucnosti. A já si myslím, že by bývalo bylo dobré rozšířit ITS na všechny druhy dopravy. Je to zásadní, abychom zajistili, že aplikace a služby budou interoperabilní. A já myslím, že bychom také měli pokrýt městskou dopravu ve všech formách. Já myslím, že je to zvlášť důležité pro městskou dopravu, kde systém ITS hraje důležitou roli. Já jsem předložila určité pozměňovací eh, návrhy, které souvisí s údaji, které sbírá systém ITS. V těchto případech by se měla dodržovat legislativa na ochranu údajů. A já také oceňuji váš pozměňovací návrh, který se týká anonymní povahy pozbíraných údajů. Pokud jde o finanční odpovědnost a odpovědnost dodavatelů, Tady nemluvíme o systému ITS, mluvíme o rozhodnutích, která jsou přijímána na základě údajů. A já myslím, že bychom měli stanovit odpovědnost poskytovatele údajů. Když mluvíme o vozidlech jako takových. Já myslím, že pro členské státy je také důležité, aby měli nezbytné zdroje, aby to mohli udělat pořádně. Takže členským, členským státům musí být jasné, jaké zdroje má k dispozici a jak má v úmyslu systém ITS zavádět. Já myslím, že všechny členské státy musí najít finanční zdroje, aby uplatňování této směrnice podpořili. Pokud jde o kompatibilitu s telematikou, s telematickými aplikacemi, předložila jsem pozměvací návrh, protože chceme rozšířit pole působnosti směrnice i na další druhy dopravy. To byl důvod. A na závěr bych řekla, že ještě uvidíme, jak to bude vypadat zítra při hlasování. Já doufám, že to projde, protože je to důležitá zpráva a opakuji, že bychom chtěli rozšířit pole působnosti na všechny druhy dopravy. Nicméně chtěla bych zopakovat, že je zásadní, aby bychom měli interoperabilitu mezi jednotlivými druhy dopravy. Děkuji. Pan Kostače. Děkuji, pane předsedo. Já bych také eh, zahájil chválou. Myslím si, že eh, Paní zpravodajka byla velice eh, připravená ke spolupráci a s obvyklou eh, přátelskostí nás přizvala ke spolupráci. Nicméně, když se podívám na její seznam hlasování, tak ten výsledek eh, těch spousta mínusů, prostě to už nevypadá zase tak přátelsky. Už při první debatě jsem řekl, že s tím vyjádřením, že inteligentní automobily že ty systémy popíšeme jako inteligentní. A teď se už se tady hovoří také o inteligentní dopravě, o inteligentním zboží. Já si myslím, že to je prostě takové jazykové zmatení a je to velice problematické, tenhle zmatek. V této zprávě ehm, v zásadě jde o důvěru v techniku, která je také svým způsobem problematická. Já nemám nic proti technice, když jde o zajištění větší bezpečnosti, úspornosti, ochrany životního prostředí a tak dále, ale čas od času eh, tady máme určitou samoučelnost, prostě ty drahé hračky, které jsou jenom pro eh, některé lidi a ne pro ty, kteří nechtějí každý dva, tři roky kupovat nové auto. Já si proto myslím, že bychom měli uh, Eh, zde jasně poukázal na to, kdo bude eh, na to, tohle platit a aby se to neplatilo z veřejných prostředků. Pokud jde o to, že to nemá být eh, jenom zaměřené na silnice, tak tady souhlasím s paní Tykau. A samozřejmě víme, odkud tady pocházejí ty mínusy. V zásadě jde o informační systémy, které by měly být zlepšeny. Například tak, aby i v MHD lidé, kteří nepoužívali často, nebo když člověk přicestuje do jiné země, aby neměl určitou bariéru, že se vůbec eh, neodváží použít eh, veřejnou hromadnou dopravu, protože je velice těžké do toho systému vůbec proniknout nebo eh, také systémy, které eh, prostě pomohou řidiči, aby se nestrácel. Pokud je o anonymitu, anonymitu tak jedním slovem. Já doufám, že tohle eh, projde. Protože my musíme mít takové, takové informační systémy, které prostě zajistí anonymitu. V Německu se dnes slyšíme v novinách, že bez že pojišťovny mohou sledovat prostřednictvím navigačních zařízení e, své klienty a zjišťovat, a ty jezdí moc nebezpečně, po nebezpečných trasách, jezdí moc rychle a tak dále a zvýší jim pojistné. Takže ta anonymita už je tak jako tak pryč. A teď my potřebujeme tady, aby ten systém byl opravdu plně anonymizován, protože jinak by to bylo nejenom přístupné policii, ale i pojišťovnám a v zásadě každému kdykoliv. A každý by vás mohl sledovat. Takže tím pádem by se anonymita vypařila. Samozřejmě ehm, my nevíme ještě, jak přesně budeme hlasovat když bude vždycky většina s paní Jensen, tak budeme mít opravdu eh, problém eh, hlasovat pro tu zprávu jako pro celek. Děkuji. Merci, monsieur Kustačer. Je voudrais... Děkuji, nyní, eh, děkuji pane Kustačer. Já bych chtěl zmínit ještě vlastně můj osobní názor, který se týká řady pozměňovacích návrhů. Myslím si, že pokud to hovoří vám, hovo, homo, hovoříme u, eh, u těch dopravních systémů o inteligenci, tak se nejedná pouze o ta inteligentní vozidla, ale je také nutné přemýšlet o finančních aspektech, eh, což je zde velice důležité. Domnívám se, že automobiloví výrobci eh, se si nejsou jistí, zda tento program je vlastně specifický pro ně, protože jsou zde ještě specifické programy, například pro vlaky, které se usilují o vývoj ekologičtějších eh, lokomotiv nebo vlakových souprav. A zde se jedná o to, aby byla vyvíjena mm, vozidla, která budou tedy na vyšší úrovni technologii ale nemusí se to týkat pouze navigačních technologií. Jsou zde také určité etické otázky, které už byly nastíněny. Například se zde, jsme zde hovořili o ochraně údajů. Pan Kustač upozornil na velice správný e, komentář. E, že jste vlastně Eh, se trochu um, obáváme, že dojde vlastně k situaci, jako byla popsána v románu 1984 a že tady bude sledováno příliš soukromí každého a eh, že může docházet k tomu, že ti řidiči budou až přes příliš sledováni. Také za tímto účelem jsem předložil některé pozměňovací návrhy. Myslím, že také určité finanční prostředky by měly být nasměrovány do systémů, které zajistí lepší interoperabilitu. Také by to mělo být eh, na pomoc eh, nebo na, pro, eh, na pomoc osobám se sníženou mobilitou, třeba osoby, které mají nějaké smyslové postižení. Takové systémy třeba dobře fungují v některých eh, metrech, určité mm, systémy tedy pro osoby se smyslovým postižením. Jsou zde také ehm, další způsoby, jak zlepšit tyto systémy, ale nespočívá to pouze v tom, že budeme zvyšovat třeba počet kamer eh, na křižovatkách. Chtěl bych poděkovat paní Jensen za tuto zprávu a také doufám, že některé naše komentáře, některé naše pozměňovací návrhy vezme v úvahu. Je nutné, abychom, eh, abychom vzali v úvahu názory všech zúčastněných stran, protože doprava je velice širokým polem. Potřebujeme také více podporovat systém intermodality. Dařilo se nám to v systému, nebo hodně jsme se zabývali systémem letec, letectví nebo železnice, ale musíme více podporovat dopravu, která bude zahrnovat různé druhy. Velice často se až příliš soustředíme na silniční dopravu, to je tedy minimálně můj názor, a nyní chci přidat slovo komisi. Good afternoon. Dobré odpoledne. Já bych nejprve chtěl poblahopřát zpravodajce k tomu, jak se jí podařilo tuto práci provést. Ano, je tady řada pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. Prošli jsme si celou řadu z nich a já bych se rád zaměřil na několik. Za prvé možná bych začal těmi penězi. O tom právě mluvil pan Savarin. Ty peníze v podstatě pocházejí z programu ten 10. Navýšení tohoto programu by se mělo dát na inteligentní dopravu a mělo by to vést k větší inteligenci. Také si myslíme, že tento program se zaměřuje na silnice zvlášť proto, protože ku podivu silnice jsou pozadu Silnice jsou pozadu za ostatními druhy dopravy. Měli jsme celou řadu rozsáhlých programů zase na základě prostředků TNT, abychom pomohli například letectví, abychom pomohli námořní dopravě. Takže tentokrát pomáháme silnicím, ale zaměřujeme se také na propojitelnost s ostatními druhy dopravy. Takže nejde jen o silnici, ale cílem je také zajistit intermodalitu, modalitu, propojit se s druhými, s ostatními druhy dopravy a přinést přidanou hodnotu. K té otázce městské dopravy. Velice rádi sem zahrneme městské oblasti do tohoto programu, protože si také myslíme, že máme stále větší problémy s propojením městských oblastí s přepravními sítěmi a zajistit určité rozhraní s příměstskými oblastmi. Mám otázku na vás, otázku na soukromí. Pro nás je to opravdu důležité. Je to tak důležité, že jsme dali do směrnice celý odstavec o soukromí. Ale v zásadě se odkazujeme na úplné uplatňování směrnic, které už teď v této věci máme. Rád bych vás varoval. Pokud dáte do této směrnice něco o soukromí, tato směrnice vstoupí v platnost a pak budete mít později problém, pokud se bude vyvíjet ta směrnice o soukromí. Takže dejte si pozor na tento aspekt. My bychom chtěli, aby se plně dodržovaly věci, které se týkají soukromí. Samozřejmě o tyto věci také jde u systému ITS, protože mluvíme o údajích, mluvíme o informacích. Ale myslíme si, že toto není specifická otázka ITS, objevuje se vždycky, když mluvíte o údajích, ale o údajích se mluví i v jiných kontextech. Takže potřebujeme důraznou politiku, důraznou směrnici o ochraně údajů jako takové. Já se nejsem jistý, jestli při úplném uplatňování stávající směrnice tyto věci zohledňujeme. A potom pár slov k té poradní skupině, kterou se chystáme zřídit. My jsme navrhovali, že ten výbor by doprovázela poradní skupina, která by byla složená se zástupců tohoto odvětví, regionálních zástupců, městských oblastí a tak dále. Domníváme se, že práce této poradní skupiny pomůže zajistit, že věci odpovídají realitě, pomůže to komisi přijímat lepší rozhodnutí, ale rád bych vás, vás poprosil, abyste nechali na komisi, že zajistí, že tato práce bude transparentní, účinná a bude se dělat co nejlepším způsobem. A úplně na závěr bych něco řekl k pozměňovacímu návrhu, který se týká specifických technologií. Jsou tady dva pozměňovací návrhy 51 a 80, ve kterých se uvádí u těchto, hovoří o těchto systémů, o těchto technologie. To specifická technologie není inovativní, je to technologie, která už existuje a já si myslím, že v této zprávě bychom neměli hovořit o existující technologii. Už jsme říkali, že inovativní technologie jsou technologie, které přináší podobné výsledky. Děkuji. Merci bien, monsieur Tillman. Mnohokrát děkuji, pane Tillmane. Já znovu předám slovo paní Jensenové, aby nám tu debatu uzavřela. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za jejich příspěvky. Mrzí mě, že, pana Kustačer, že pan Kustačer měl pocit, že zůstal tak trošku mimo. Ne, že by ho nechtěla vyslechnout, ale u některých věcí se prostě nezhodneme. Takže na tom se zhodnout můžeme. Pokud jde o ochranu údajů, já myslím, že je to velice důležitá hmm. věc. Snažila jsem se zaměřit na ty věci, které zazněly při slyšení. Zástupci úřadu na ochranu údajů uváděli, že je důležité zohlednit ochranu údajů hned na začátku v tom procesu stanovení standardních řešení. Ano, máme evropská nařízení, která to pokrývají. A proto jsem v podstatě odkazovala na toto nařízení v těch pozměvacích návrzích, které jsem předložila já. A předpokládám, že také zřejmě potřebujeme vytvořit systém s čínskými stěnami, s čínskými zdmi mezi těmi jednotlivými systémy. Takže pro určité účely, například výběr mítného, potřebujeme znát jméno člověka, který sedí v tom autě nebo který odpovídá za řízení toho auta v některých oblastech, ale pro jiné účely, když sbíráme informace například abychom mohli varovat další vozidla, že dochází k zácpě, to je zase jiná oblast. Takže jde o to, abychom ty údaje dali do různých šuplíčků pro různé účely a v tomto smyslu, abychom zajistili, že budeme mít ochranu údajů. Já myslím, že pokud jde o intermodalitu, my neříkáme, že nesouhlasíme s tím, že v tomto akčním plánu potřebujeme mít intermodalitu. Já myslím, že jde spíš o to, jak velkou váhu tomu překládáme a do jaké míry to podle nás důležité. U silničního odvětví, jak říká komise, kde jsme pozadu, protože je tolik zúčastněných stran a tolik lidí, kteří budou rozhodovat, že potřebujeme někoho, kdo se chopí iniciativy. Je to v podstatě otázka toho, Jak to posoudíme? Kde najdeme tu rovnováhu? A tady do jisté míry mohu říct, že nesouhlasím s odůvodněním zelených a socialistů. Pokud jde o ty peníze, já myslím, že financování je samozřejmě velice důležité, ale také si myslím, že bychom měli uznat, že když se na to budou dívat členské státy, budou mít velké obavy z toho, že pokud budou muset do eh, inteligentních dopravních systémů vložit velké částky peněz, tak by chtěli určitou svobodu v rozhodování. Takže musíme do jisté míry přistoupit na to, že chceme standardizaci, ale možná chceme i konkurenční systémy. A chceme, aby členské státy měly mít možnost vybrat si, kterou technologii chtějí použít. Uvidíme, jak dopadne zítra hlasování. Nicméně mnohokrát děkuji za spolupráci. Děkuji. Merci, Madame Jensen. En tout cas, félicitations pour le... Děkuji, paní Jensen. A gratuluji vám eh, k vaší práci. A nyní mám jenom krátké sdělení které je důležité pro mě a možná i pro paní Tykau. Děkuji, říká paní Tykau. Eh, chci říct, že v půl dvanácté bude otevřena výstava v Pasalene ve 12.30. Myslím si, že je to důležité pro náš výbor. a doufám, že to také pomůže eh, uspořádat priority v budoucnu. <laughs> Euh, mes chers collègues, euh, nous allons passer. Euh, ehm, děkuji, dámy a pánové, a nyní tady se podíváme na další bod. Ten, eh, tady jsem zpravodajem já. Takže nejprve vám řeknu něco o kontextu této zprávy. A také bych vám chtěl všem připomenout, že toto je zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu. Ale jednalo se o iniciativu Evropské komise. Eh, takže my zde eh, vlastně vyplněme určitou mezeru, protože komise tady mm, vlastně neučinila nic v tom směru. Pan Palatio vypracoval zprávu, která se týkala udržitelné mobility v roce 2001 a v te, eh, Evropský parlament řekl, že eh, tedy vlastně to je pro ně zajímavé a že se eh, chce více zabývat intermobilitou. Velký počet obyvatel žije v městských oblastech a v roce 2020 to bude ještě větší problém. A proto je nutné, pokud se hovoříme o dopravě, také řešit zejména městskou mobilitu. Jacques Parot se také o tom zmínil ve své zprávě a jako právní základ eh, byla použita smlouva. Eh, Baro mm, vlastně mm, ve své zprávě volá o zvláštním programu pro městskou mobilitu, který ještě nebyl předložen. A eh, do, zatím tedy během našeho období parlamentního, tak jsme se dohodli, že je nutné čas, že, že, že je tady čas na to, abychom vlastně se sami ujeli této iniciativy do konce toho volebního období. A vlastně vyzveme komisi k tomu, aby eh, komise vyzvala, eh, aby tedy předložila další návrhy pro další, pro ten budoucí parlament. Takže je to tedy zpráva z vlastní iniciativy, nemá tedy žádnou právní moc sama o sobě, ale bude mít snad politický dopad nebo politický význam a proto je důležité, abychom získali velký počet hlasů na její podporu. A protože pokud tedy získáme velkou podporu, tak eh, ta, eh, tu zprávu bude těžké nějak ignorovat. Je to velice důležité téma. A rozhodnutí bylo přijato na předsednictvu. A nyní chceme eh, také, nebo chceme v prosinci navázat nebo reagovat na tuto zprávu protože minulý rok v prosinci eh, byl přijat velice ambiciozní program na ochranu klimatu, bylo to tedy ty do roku 2020 snížení o 20 ehm, A my si myslíme, že by bylo naprosto protichůdné, kdybychom eh, zde zanedbali úlohu městské dopravy pokud chceme tedy snížit dopad na životní prostředí a pokud chceme snížit um, změnu klimatu a vliv na změnu klimatu, protože zde je, eh, ta městská doprava má veliký význam a má také velký dopad ohledně emisí CO2. Je to také spojeno se, se, se systémem povolenek ale celkově usilujeme o snížení emisí z dopravy. E, emise skleníkových plynů jsou velice často vysoké právě tam, kde je hustá doprava. To znamená, že v městských oblastech e, je tedy větší koncentrace nebo větší e, emise skleníkových plynů, také to má dopad na zdraví a proto chceme vyslat jasný signál, že městskou dopravu nesmíme opomíjet, když usilujeme o toto řešení. Tato eh, iniciativa ehm, dodržuje tedy princip subsidiarity. Já sám působím, nebo působil jsem jako eh, politik na místní úrovni, předtím, než jsem se stal poslancem. A eh, je tedy nutné brát v úvahu, že tyto otázky se velice často řeší na místní úrovni. Místní úroveň bývá Eh, tedy nebo místní, úro, místní zpráva bývá volená přímo těmi obyvateli. A je proto velice důležité respektovat eh, zásadu subsidiarity, když řešíme tyto otázky. O tom hovořím ve své zprávě. Chci ještě říci, že Zde se jedná skutečně o takový zvláštní postup nebo zvláštní e, postup. Evropský parlament se ujímá e, iniciativy, protože komise zatím nekonala. E, mělo by se jednat o dlouhodobou politiku a ne všichni zde se opět sejdeme če- po červnových volbách. Um, takže um, Chceme teda, být, aby to bylo i v budoucnu. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů, které jsem vzal v úvahu. E, bylo zde velké množství pozměňovacích údajů, které byly předloženy. E, děkuji panu Bloklandovi, panu Trimlovi a dalším kolegům. E, zatím jsem spolupracoval s mnoha kolegy a určitě jsem otevřen další spolupráci. Tato zpráva nese mé jméno, ale chci zdůraznit, že to je výsledek práce mnoha, také mno, mnoha mých kolegů, kteří mi pomohli a kteří mě podpořili. Nyní tedy vám velice stručně nastíním, o co jde. Eh, co se týče městské mobility, tak chceme tedy nové způsoby statistiky, také chceme třídit určité fórum, na kterém si budeme moci vyměňovat každý rok eh, eh, dobré nebo osvědčené postupy. Také chceme určitý úřad, který bude monitorovat městskou mobilitu, městskou dopravu a e, je nutné, nebo je dobré, aby se všechny zúčastněné subjekty velice, nebo mohly střetávat, mohly se střetávat se v Bruselu, mohly si vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy, také aby mohly informovat komisi. Za druhé chceme podpořit nebo podnítit e, e, městské oblasti, aby brali v úvahu tyto otázky v době, kdy Eh, plánují nové, nové, mm, nové způsoby dopravy nebo kde plánují systémy. Vezměme si příklad některých měst. Eh, když si porovnáme třeba Berlín nebo Benátky, tak určitě každé město má svá specifika, potřebuje jiný druh eh, městské dopravy a každé město by si tedy mělo dobře promyslet, jak chce, jaký systém chce zavést, Eh, zda tam chce dát <clears throat> větší podíl třeba pěč, pěší dopravy, kolik prostoru věnuje cyklistickým stezkám a všechny tyto druhy by měly být navzájem, nebo všechny tyto druhy dopravy by měly být navzájem koordinovány, aby to bylo ku prospěchu všem uživatelům. Zde tedy také nabízíme nebo navrhujeme určitý systém pobídek, které usilují určité cíle. Jsou zde určité, nebo obecně jsou pozměňovací, pozměňovací návrhy, které e, volají po menším množství automobilů, ale eh, zde nejde nějakým způsobem něco předepisovat, jde pouze spíše eh, po, mm, podporovat nebo podněcovat, pozbuzovat ty městské orgány k tomu, aby se zamýšleli Eh, nad tím, jak snížit počet eh, vozidel, osobních vozidel a upřednostnit jiné způsoby dopravy. Eh, systém městské dopravy by měl být dobře uspůsoben konkrétní situaci, konkrétnímu městu. Také chceme nabízet pobídky. Nechcem, chcem, vlastně chceme nabízet Eh, finance Evropského společenství, ale zároveň chceme dodržovat zásadu subsidiarity. Chceme, aby města měla k dispozici finanční prostředky eh, na to, eh, města by tedy měla vypracovat určitou politiku, která se týká dopravy a poté by mohly žádat o určité finanční prostředky. Souvisí to i s eh, integrovanými programy. Eh, také to souvisí, nebo ty prostředky by měly, vést, by měly být také na investice do různých rozvojových programů, do různých eh, inovativních programů. A hovoříme tady zde o horizontu do roku 2020, protože to také máme ten cíl snížit emise a zlepšit ekologii do roku 2020. A na závěr navrhujeme několik ustanovení, která by mohla stimulovat výzkum. Paní Jensenová už odešla, nicméně nám jde o to, abychom dali dohromady prostředky právě pro ní, tím, že děláme toto. Je to v podstatě podobný pří, pří, přístup, jaký ona chce o ITS a my chceme stejný přístup pro meziměstskou dopravu, městskou dopravu a interoperabilitu. Chceme dát peníze k dispozici také ke zlepšení pohodlí cestujících. To všechno k tomu patří. Jsou tady různé pozměvací návrhy. Máme tady pozměvací návrhy od řady kolegů, paní Somersové, pana Ferbera například. To jsou pozměvací návrhy, které příliš tento návrh nevítají. V podstatě zamítají tento návrh ve jménu subsidiarity. Říkají, že se stejně v tomto výboru zabýváme městskou mobilitou. Pak je tady návrh pana žáka Barota. Ten se samozřejmě věnoval i tomu, co dělá paní de Palacio, na to navázal. Nicméně Verberové a Somerové návrhy nemohu přijmout z důvodu, které jsem uváděla. Pak je tady několik dalších návrhů, které bych podpořit mohl. Pan Higgins například u ITS a výzkumu. A potom tady máme další pozměňovací návrhy pana Krémera, ty jsou preskriptivnější a z filozofického mm, intelektuálního hlediska by s ním mohl souhlasit. Když mluví například o podpoře dalších druhů dopravy. Já neříkám, že budu hlasovat pro jeho pozměňovací návrh, protože to by to znamenalo, že bychom zašli dál, než sahá zásada subsidiarity, nicméně mám pochopení. Další, eh, paní Alessander, o logistice a nákladní dopravě, to jsou velice užitečné věci. Některé z těch jejich věcí mohu, zamít, mohu přijmout, některé musím zamítnout, protože některé ty věci, které se tu navrhují, už pokryjeme jinde, v jiných věcech, které děláme. Pak paní Tykau, strukturální fondy jejich využití, specificky. Nejde jenom o strukturální fondy, Jde také o to, jak se využívají místní finance. A já myslím, že tady nemůžeme zajít moc daleko, nemůžeme komisi předepisovat, jak má využívat strukturální fondy, nemůžeme zakázat do příliš velkých podrobností u této konkrétní věci. A poslední věc, Pozměňovací návrhy Savary Blokland. A tři ústní pozměňovací návrhy byl bych rád, kdybyste je přijali. Ty v podstatě opravují moje chyby ve zprávě, konkrétně u odstavce 5, kde já jsem uváděl Civitas 3 a vysvětloval jsem, že musíme rozšířit programy Civitas, protože ty se osvědčily, to je iniciativa, která už existuje, a já jsem říkal, že bychom jí dali mít víc prostředků a trošku víc rozšířit spole působnosti, pokud je o inovace. Ale protože Civitas 3 už máme, já jako zpravodaj bych chtěla, abyste přijali tento úzký pozměňovací návrh, což by znamenalo, že budeme mluvit o nové generaci Civitas, o jakýchsi fórech Civitas. Potom za druhé, odstavec 7, třetí odrážka, Tady máme pozměňovací návrh pana Bloklanda. To je ústní pozměňovací návrh. Chce tuto věc trošku upřesnit. Snaží se ten text prostě upřesnit. Rozhodně francouzskou verzi to upřesní. Takže pan Blokland v podstatě předkládá návrh, který se týká využití terminologie, netýká se toho obsahu. A pak máme ten třetí pozměňovací návrh, který má opravit to, co jsem uvedl já. Já tam mám evropskou státní podporu, státní dotace. O tom se nedá mluvit, protože Evropa není stát. Takže jsem měl spíš říkat eh, evropské programy podpory nebo evropské dotace. To taky není v podstatě obsahová záležitost, je to jen otázka formulace. Takže to je na úvod asi všechno. Omlouvám se za to, že jsem mluvil trošku dlouho. A teď eh, si se záme vyslechnu vaše připomínky i to, co ještě případně doplníte ke svým pozměňovacím návrhům. Paní Somersová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Právě se řekl, že pozměňovací návrhy kolega, kolegů Febra a paní Jegle a mojí maličkosti eh, nejsou příliš otevřené vůči vašemu návrhu. Já bych, eh, pane kolego Savary, eh, řekla, že vy zase vůbec nejste otevřený vůči našim pozměňovacím návrhům. V tom, myslím, je jádro pudla. Já se tedy nespokojím s tím, co bylo dohodnuto, pokud jde o ten akční plán mezi eh, panem zpravodajem a stínovými zpravodaji na frakci. Prostě to vzniklo eh, v nějak eh, tím zcela neotevřeným způsobem. Mně bylo prostě řečeno, tak to je a chceme jenom jeden bod a už se to nemá rozšiřovat a už nechceme žádné připomínky a tvoje pozměňovací návrhy už se tam nehodí a nevejdou, takže bys to měl nechat. Já si myslím, že tohle je mimořádně nedemokratický postup a já budu i nadále bojovat za své mínění a budu předkládat další pozměňovací návrhy a v dalším funkčním období se budeme moci tímto dále zabývat. Potom jsou tam další věci, které se mi eh, nelíbí, protože eh, Ehm, pokud je o tu zprávu k možnému akčnímu plánu. Samozřejmě všichni teď eh, uznávají, že je třeba eh, zohlednit zásadu subsidiarity. My jako evropští eh, zákondárci nejsme zodpovědní za úpravu vnitroměstské dopravy, i když někdejší komisař pro dopravu to mm, skvěle vykonstruoval, ale my dobře víme, že za to nezodpovídáme, ale když si to tak vezmu, tak 80% lidí v Evropské unii žije ve městech a mm, potom tady máme celou tu klimatickou debatu a lidé ve městech jezdí autem a tak dále a tak dále. Přesně takhle on to říkal. A já jsem eh, předtím říkala a i nadále tvrdím, že nemáme tuto eh, odpovědnost, ale můžeme propagovat eh, osvědčené postupy, výměnu informací mezi členskými státy, a tak podobně. Nicméně eh, s obovou pozoruji debatu o eh, zvláštním finančním nástroji k financování ekologické městské dopravy. Samozřejmě my všichni chceme ekologickou městskou hromadnou dopravu ve všech našich městech a já samozřejmě také vím, že členské státy některé mají v této věci velké deficity a musí je vyrovnat, ale nejde o to, abychom vytvořili některé finanční instrumenty, abychom těm členským státům, které již investovaly, které už byly pilné, pokud jde o rozvoj ekologickém MHD, eh, dali něco, eh, abychom eh, je znevýhodnili oproti novým, jiným členským státům, které neinvestovaly a teď jim museli na to přispívat tyto, staré, tyto členské státy, které uh, už tu dopravu mají rozvinutou. Já si myslím, že pokud chceme něco takového dělat, tak musíme použít strukturální fondy. A při uh, používání prostředků ze strukturálních fondů musíme stanovit určité priority a to stanovují členské státy. Strukturální prostředky do značné eh, míry jdou do nových členských států. A myslím si, že na financování ekologičtější eh, městské hromadné dopravy by byly eh, skvělé. Ale prosím, žádný další eh, finanční instrument. Další věc, kterou jsem doteďka nepochopila, je uživatelská karta pro městskou hromadnou dopravu. Já si myslím, že to je naprosto nesmyslné. I když se vyznám s městskou politikou, pocházím z komunální politiky, já jsem se zabývala v něčím takovým dlouho, ale taková uživatelská kartička pro cestující MHD, to mi opravdu není jasné, co by to mohlo být a proto to nemůžu podpořit. Potom tady ta pozorovatelna pro eh, vnitroměstskou dopravu, no milí přátelé, to už jde asi o trošku daleko. To vyprodukuje spoustu eh, papíru a stojí to spoustu peněz. A já si myslím, že něco takového bychom si v zásadě přát neměli. To je práce, kterou musí dělat Evropská komise. To by prosím tedy měla dělat. Na co potřebujeme další observatoř? A vůbec nevím, proč pan zpravodaj můj pozměňovací návrh k podpoře výzkumu vlastně nechce podpořit. Já tady chci podporu výzkumu v oblasti eh, mikrodistribuce zboží uvnitř měst. Tam máme poměrně zajímavý vývoj, zajímavé myšlenky, které právě eh, se zabývají hustě osídle, osídlenými centry měst a zajišťuje se tak ta mikrodistribuce mm, zboží, která by byla opravdu hodně ekologická. Proč bychom neměli takový výzkum podpořit? Já si myslím, že to je velice důležité. A celkově si myslím, že eh, města jsou důležitá hospodářsky a také zůstanou hospodářsky důležitá. A proto do určité míry musíme také připustit motorizovanou individuální dopravu. Ale to si pan zpravodaj také nepřeje. A proč ne? Tohle je pojem, eh, který funguje, který se používá a proč jej nepoužít? Já si myslím, že když eh, vyloučíte úplně automobilovou dopravu z center měst, tak se tam eh, hroutí obchod. A potom zase budeme podporovat maloobchod na zelené louce a opět tady budeme mít problém rozléznání se měst. A opět nezohledníme demografické proměny musíme zohledňovat demografické proměny, i když se zabýváme městskou dopravou, protože starší lidé obecně nejsou tak mobilní a proto se musíme eh, starat o to, aby oni mohli eh, žít ve, v centrech měst, kde budou mít dobrý přístup k MHD, kde budou moci nakupovat a kde po případě budou moci také jezdit autem. Proč bychom tedy neměli eh, zmínit, když už se zamýšlíme nad mobilitou ve městě, právě něco takového. Takže pokud jde o demokratické změny, tak to já bych opravdu byla ráda, aby se tam také zmínilo. Myslím si, že teď už jsem hovořila dostatečně dlouho na to, abychom pokryla všechno důležité. Si, Madame Sommer, je vais passer la parole à Monsieur Kramer. No, děkuji. Mm, paní Sommer, slovo pan Farmer. Děkuji, pane. Pane předsedo, děkuji vám. Já bych jako zpravodaj toho pravděpodobně býval řekl ještě déle, ale eh, vás eh, pře- eh, předseda nepřerušil, takže vy jste to měl dobré, vy jste toho mohl říct opravdu hodně. Potom ta otevřenost, na kterou si stěžujete. Já si myslím, že my jsme spolupracovali dobře. Samozřejmě každý může předkládat pozměňovací návrhy, ale mezi eh, zelenými a konzervativci, zejména v dopravní politice i ve městech, jsou velké rozdíly. Co jsem teď řekl? Dobře, tak v Německu, ale na evropské, eh, na evropské úrovni. Jsou to, jsou to, tam, tam ne. Tam to nejsou. Já se neustále omlouvám Evropské lidové straně. Uh, takže Evropská lidová strana se liší od zelených velmi intenzivně. A potom jste hovořila také o individuální automobilové dopravě a o demografických proměnách. Tak demografické proměny, když byste je chtěli zohlednit, tak byste museli tuto zprávu opravdu pod, podpořit eh, ještě víc než my, protože v Německu jsme zjistili, že 20% domácností že jenom 20% domácností nemá automobil, ale 80% domácností eh, lidí přes 65 let nemá auto. Takže když se podíváte na demografickou změnu, tak je jasné, že eh, mobilita ve stáří je zajišťována buď přes MHD nebo vůbec. A já jsem eh, známý jako přítel cyklistiky, ale cituji tu holandskou babičku, která Eh, navštěvuje eh, vnučku a eh, na kole a říká, ještě, ještě že mám to kolo, protože, na, protože pěšky bych to v životě nezvládla. Tady máte celou tu tendenci. To bychom měli podpořit. Druhá věc, kterou já také velice podporuji, Berlín se liší od Benátek. Ale, ano, opravdu je to tak. I když tomu nikdo nevěří, v Berlíně je ale více mostů než v Benátkách. Takže eh, už tam se trochu lišíme. Potom eh, vy nechcete nic předepisovat. A podívejte se na paní eh, Zomr, ona tady hovořila o subsidiaritě. No, to vypadá, jako by města nebyla svéprávná. Takže všechny ty odpočinkové časy, ty platí také ve městech. Řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz, o kterém my jsme tady rozhodli evropský, ten také platí pro každého ve městě, který si chce dělat eh, eh, řidičský průkaz eh, nebo oprávnění, takže v SNL v Dortmundu to prostě nemůže být jinak. A jako německý příklad, zákon o společném financování dopravy předepisuje, že když se staví nové vozovky, tak se budou financovat eh, ze spolkových financí jenom pokud je tam eh, zvláštní poruch pro kolejovou dopravu. To se udělalo eh, takže se, podívejte se, jako, jako udělali, jako udělali chybu v východní Evropě. Tam se často zabudovali ty koleje do podzemí a potom nahoře zbyla jenom auta a nic se nezměnilo v MHD. Ne, ne, za války to bylo jinak. Za války to bylo opravdu jinak. Tak pokud tohle je vaše výmluva a vaše, o, o, vaše vysvětlení, tak to já můžu použít jinde, ale měl bych ještě lepší argumenty. Panu zpravodaji bych řekl, vy nechcete předepisovat. Potom je tam obecně tedy eh, nejvyšší omezená eh, rych, ne, povolená rychlost 30. A na základě principu subsidiarity byste stanovili, eh, kde eh, se může jezdit rychleji. Já si myslím, že to je klasická forma subsidiarity, protože nakonec eh, rozhodují města sama, kde se bude dát jezdit rychleji a kde pomaleji. My už jsme to často říkali, že v Berlíně 75% silnic je, eh, má třicítku a my chceme eh, bojovat proti tomu lesu značek. Pořád posíláme pana Štojbra eh, do Bruselu, aby bojoval s byrokracií a le, všichni tady najednou tvrdí, že prostě mu tam musí být třicítka, tak aby to lidé nepřehlíželi. Takže proto by měla být třicítka tím výchozím pravidlem a tím bychom vlastně se vyhnuli tomu velkému byrokratickému i fyzickému problému a nikdo by se nemohl vyhýbat. A proto naposledy, pane předsedo, ještě vám řeknu eh, jednu věc. Vy říkáte, že intelektuálně a filozoficky, aspoň tak jsem to slyšel přes tlumočení, jste pro, ale eh, pro mému návrhu eh, nejste pro. Pro, pro můj návrh jinak nemůžete hlasovat. Já bych prakticky na něj taky vsadil. Já vás vyzývám intelektuálně a filozoficky, abyste pro něj hlasoval. Proč se Evropská unie zabývá vnitroměstskou dopravou? Jak říkáte, 80% lidí v Evropské unii žije ve městech a 60% eh, škůdců nebo poškození životního prostředí právě pochází z vnitroměstské dopravy. A když eh, chceme bojovat eh, se změnami klimatu, tak neuspějeme jinak. Měli jsme těch 5x20, těch 3x20 do roku 2020, tak prostě musíte do měst, nebo to ne, nezrealizujete, protože jinak tady eh, paní Merkel jenom prostě nafukuje takovou bublinu a nikdy se eh, nic takového nezrealizuje. Já si myslím, že jedna věc je jasná. Když chceme zamezit změnám klimatu, tak musíme eh, si uvědomit, že právě ze měst pochází 70% emisí, které poškozují klima. Čili já podporuji tento návrh a až se dohodneme, o těch formalitách, tak si myslím, že budu ještě nadšenější pro něj, zejména až tam budeme mít tu třicítku všeobecnou s uh, výjimkami v rámci subsidiarity měst a potom budu hlasovat pro. Děkuji. Merci, monsieur Kramer, en tout cas. Je vous... Děkuji. Pan Karman, paní Karme, děkuji za vaši spolupráci. Ráda vám slovo Pan Blokland. Děkuji, pane předsedo. Já jsem uh, velice spokojený s výsledkem spolupráce. Uh, se zpětným eh, ohledem mohu ovšem říci, že bychom tady měli také více věnovat pozornost lodní dopravě ve městech. My tam hovoříme o ekologických způsobech dopravy, ale když se eh, vzpomenu na to, o čem jsme debatovali v minulosti, tak myslím, že bychom zde měli zdůraznit výzkum eh, přidané hodnoty těch jednotlivých typů dopravy, pokud jde o dopravní obslužnost. Něco takového eh, bychom tam opravdu měli dát. Minulý týden jsem četl jeden takový časopis v nizozemštině o přepravě zboží eh, na okrajích měst. To znamená okraje města, které jsou uh, hustě osídlené. A tam se hovořilo o trvalé udržitelné dopravní politice na okrajích měst. Já si myslím, že tohle téma by také mělo být té zprávě zohledněno. Ta zpráva eh, ve stávající podobě je vynikající, ale eh, snažme si ještě vypilovat do pléna. Monsieur Rack. Děkuji, pane Blocklande, nyní pan Rak. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejdříve omluvil, že jsem přišel pozdě na eh, tuto rozpravu, ale dopravní politika eh, nám nepomůže k urychlení eh, letecké přepravy, kterou se sem dopravuji já. Takže se omlouvám. Já bych uvedl, že si myslím, že pan zpravodaj se nám eh, pokusil eh, předestřít že chce získat velkou většinu. A to je správně, protože my jsme velice intenzivně spolupracovali na té zprávě a proto bych panu zpravodaji a ostatním snímovým zpravodům výslovně poděkoval za tuto spolupráci. Myslím si, že ta spolupráce byla dobrá a dobrali jsme se dobrému, dobrého společného výsledku. To, že tady máme znovu eh, velice živou debatu, mě těší. Možná se eh, ta debata zaměřuje příliš na vnitroněmeckou situaci. Zaměřuje se příliš na vnitroněmeckou eh, situaci. Možná i je to kvůli tomu, že v Německu se chystají nejenom evropské volby, ty máme všichni, ale také budeme mít eh, poměrně důležité volby do spolkového sněmu hned poté. Takže je zřejmé, že to, co tady v debatě eh, zaznívá, zaznívá také má za cíl eh, vytvořit určité rozpory. Já bych pohovořil o třech věcech. Kolegyně Somr hovořila o, hovořila o tom vnitroměstském eh, zásobování zbožím, tak my zcela záměrně jsme se tímto zabývali a chceme tomu přiřazovat Eh, velkou hodnotu. My vycházíme totiž z toho, že eh, supermarkety a nákupní eh, centra nechceme mít v okolích měst, ale chceme, aby i centra zůstala živá. A to platí i pro otázku, o které se tady hovořilo. V otázku individuální dopravy. Nejde o to vytlačit individuální dopravu z center měst. O to tady nejde. Nejde o to individuální dopravu prostě nechat na okraji. To by nevydržela ani města, ani lidé. Musíme se snažit o integrovaná řešení a doufejme, že se je nám podaří nalézt. A k tomu potřebujeme společné úsilí. Potom tady padlo téma výzkumu. Pokud jde o tu observatoř, tak eh, tady máme určitou určitou obavu, a tu jsme také eh, vyjádřili v tom textu, že nechceme vytvářet novou byrokracii. Chceme eh, se spíše postarat o to, aby eh, se seriózně zabývali vědeckými rámcovými podmínkami tohoto závažného tématu. A v Evropské straně lidové evropských demokratech si myslím, že by toto byla příležitost zajistit, aby opravdu nevznikla další byrokracie. My se o to postaráme. Poslední věc. Nemůžu říct, že dlouho eh, tady, v tom, eh, tady máme trošku problém teď chci hovořit o té třicítce, tady jde prostě o to, že a to já bych eh, pojednal celá výslovně. Vy to podáváte tak, jako by to vlastně nebyl problém, jako by to bylo ulehčení pro města, kdyby všude byla třicítka. A vůbec by to nebyl zásah do subsidiarit, do pravidla subsidiarity. Kdybychom eh, Eh, to udělali eh, vlastně z Evropy, nařízli, nařídili z Evropy, tak vy máte v zásadě pravdu. Pardon, já to ještě domluvím. Samozřejmě každé město může vždycky říci, a my chceme, aby tady, na téhle ulici, eh, se jezdilo rychleji. Tam ten problém je, a ten neodbouráme, že města potom se budou cítit obejita Evropou. třeba padesátka vzešla ze spoda. A to musíme také tak nechat tu situaci. A ne městům něco takto nařizovat. Já jsem rád, že je tady taková živá debata, která vede, eh, vede jistě k tomu, že budeme mít pozitivní výsledek. Je pěkné dohromady hovořit, ale musíme prostě také e, přijmout, že tady máme určité většiny, které třeba s námi nesouhlasí. A podívejte se na většinu měst. Města si o tom chtějí rozhodovat sama. A ono jim to jde, protože e, také politicky musí být odpovědná na místní úrovni za to, co se děje a co se neděje. A proto já doufám, že se nám podaří získat eh, dobrou většinu na výboru a doufám, že při návazném hlasování na plénu o měsíc později vydáme dobrý signál pro takové řízení, které zatím eh, docela běželo dobře. A bývalo by to šlo ještě lépe, kdyby komise eh, bývala dostala svému původnímu úmyslu a sama ten akční návrh včas odsouhlasila a předložila nám v sestávající situaci bych, by to bylo, bývalo mnohem eh, lepší než to, co máme teď na stole. Děkuji za Děkuji, pane Reku, za to, co jste nyní říkal a také děkuji za váš velký podíl. Um, jsme velice rádi eh, také za váš podíl na té zelené knize. Bohužel právě proto, že, jste, že už se pak dále nic nedělalo, tak jsme se dohodli, nebo rozhodli jsme se tedy ujmout akce a vyplnit to místo. Nyní paní Aleksandr. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám poblahopřát k odvaze a k těm dobrým rozhodnutím, nebo k tomu rozhodnutí, že máme pokračovat v tomto úsilí. A Mm, vlastně, že chceme nahradit to, že komise nedodržela sliby, které tedy předložila ohledně tohoto programu. Chtěla bych vám tady pogratulovat k tomu, že ten, tu myšlenku dále mm, chcete oživit. Je také dobré, že se k tomu parlament vyjádří před volbami. Eh, jsem ráda, že jste vzal v úvahu některé věci. Chtěla bych na některých bodech ještě trvat, chci je zdůraznit. Chtěla bych vás přesvědčit k tomu, abyste je vzal v úvahu. Co se týče eh, mítného, tak to je velice důležité. Většina z nás, eh, kteří eh, o tom hovoří, tak většina z nás je pro a podporuje také pozměňovací návrh, který tuto myšlenku posiluje. Eh, já nejsem proti myšlence, aby se platilo mítné za vjezd do města, za, mm, aby to tedy napomohlo plynulosti dopravy. Ale před několika dny jsme hlasovali, nebo jsme schválili zprávu, která se týkala eh, rozvoje měst eh, v mé zemi. A je tedy nutné také vzít v úvahu s, s dopad na, nebo ten socioekonomický dopad proto bych vás chtěla požádat, abyste vzal v úvahu zejména pozměňovací návrh 56. Byla provedena studie, která se zabývala právě poplatky vjezd do těch městských částí a ta zpráva také brala v úvahu socioekonomický dopad těchto poplatků eh, na různá města, protože v různých městech může být ten dopad různý. Co se týče Španělska, tak e, někdy dochází k tomu, že mladé rodiny e, se musí vlastně stěhovat za město a potom musí dojíždět do centra, aby měli přístup k obchodu, k obchodu nebo dojíždějí do zaměstnání. A proto je nutné jim um, proto pokud se tam platí určitý poplatek za vjezd do místa, tak je nutné brát v úvahu, že někteří lidé jezdí do centra za prací, že tam vlastně musí jezdit. Co se týče logistiky, tak eh, jsem ráda, že vy i stínový zpravodaj jste vzali strali mm, podporu eh, té myšlence územního plánování a těm logistickým plánům. Také hovoříte o plánech pro městskou mobilitu. A jsou zde projekty městské dopravy. Hovoříte také o tom, že byste chtěli podporovat eh, celou řadu různých prvků tohoto plánu. Chtěla bych trvat na pozměňovacím návrhu 47. A myslím že tyto plány městské mobility by měly také brát v úvahu Eh, pohyb eh, nejenom eh, zboží těch dodávek, ale také různé služby. Například se může jednat o distribuci pošty nebo rozvoz balíků. Takže tady se nejedná pouze o zabezpečení Eh, těch, toho zásobování různých obchodů, ale také se jedná o poskytování služeb. Proto bych na tom chtěla trvat. A ještě se chci vyjádřit pozměňovacímu návrhu 14, který se týká projektu Civitas Mundo. Eh, souhlasím s tím, že financování je velice omezené a proto bychom neměli rozšiřovat eh, úkoly projektu Civitas, pokud na to nebude dostatečný počet prostředků. Chci, abyste ještě přeskoumal pozměňovací návrh 14, protože ten projekt Civitas lze zařadit třeba do um, financování, které se týká rozvoje měst nebo dalších um, jiných oblastí. Takže možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak ty akce, které se týkají projektu Civitas, začlenit do jiných oblastí, aby tedy mohly využívat příslušné finanční prostředky. A nesmíme, musíme tedy využívat to, co přináší projekt Civitas. Děkuji. krát děkuji. Paní Hanutman za komisi. Děkuji, pane předsedo. kontakty, výměnu názorů při přípravě dokumentů o budoucnosti dopravy, systému veřejné dopravy, myslím, že vidíme, že naše cíle museli zohlednit i městskou mobilitu. Zelená kniha, kterou jsme zveřejnili v únoru, ukazuje, že systémy městské dopravy jsou nedělnou součástí evropských dopravních systémů. Většina dopravy transevropských dopravních sítích vychází z městské oblasti a končí v městské oblasti. Já nebudu procházet všechny pozměňovací návrhy, protože k ním nemáme žádné návrhy, ale chtěla bych říct, do jaké míry místo předsedy Tajanimu na této věci závisí. Byl by skutečně rád, kdyby v projektech městské oblasti docházelo k větší činnosti, současně chce dodržovat systém nebo zásadu subsidiarity, a chtěl by, abychom měli úplný komplexní balíček akcí pro městskou mobilitu, mobilitu v nadcházejících měsících. A to bude jakýsi rámec pro veškerou činnost, kterou už jsme začali také realizovat a budeme ji realizovat i nadále. Myslíme si, že návrh vaší zprávy je velice prospěšný a bude příspěvkem i v našem procesu zamýšlení se a ukazuje také aktivní úlohu parlamentu. Děkuji. Já nyní předám slovo, abych to řekl, zpravodaji, aby nám to uzavřel. Projdeme se některé ty věci. Paní Somerová tady bohužel není, ale já bych stejně rád reagoval. 26, 6 a 10, to jsou věci, se kterými souhlasit mohu, takže jsem nezavrhnul úplně všechno. Žádal jsem mi ve Štrasburku, aby se se mnou sešla, ale ona poslala asistenta, takže ne, že bych se s ní nechtěl sejít, ale mluvil jsem s paní Jegle a také jsem už se spolupracoval s panem Rakem. té diskuzi bohužel minulý týden tady nedošlo. Pokud je o otázku doplňkových finančních prostředků, chápu, že by to tady mohl být problém. Já neříkám, že by mělo být víc peněz v evropském rozpočtu, ale říkám, že bychom měli přehodnotit priority pro období 2013 až 2020. Já si myslím, že nemá cenu nechat si stejné priority pro rozpočet, které jsme měli v 90. letech, kdy jsme potřebovali udržitelnější přístup. Takže možná, že komise by mohla najít nějaký nástroj pro městskou mobilitu, mohl by být velice flexibilní. Mohl by to být takový integrovaný přístup. Je tady celá řada různých možností. Ale doufám, že se nám podaří opravdu přispět oblasti, která začíná být rozhodující. Něco podobného se nám už podařilo u Marka Pola, tak možná bychom to mohli dělat i tady. Samozřejmě musíme dodržovat subsidiaritu. Doprava se může vylepšovat, může přinášet určitou spokojenost, ale protože má regionální místní povahu, v Evropské unii jsou rozdíly. A my se musíme snažit věci vylepšit všude a potřebujeme k tomu tedy odpovídající nástroj. To použití nějaké kartičky, tím se nejsem úplně jistý. Nevím, co by k tomu paní Somerová bývala řekla. Já jsem si tu kartičku, tu evropskou kartičku uživatele dopravy nevymyslel, takže já vlastně nevím, co ona má na mysli. Pokud je o tu observatoř, od profesionálu jsem slyšel, že potřebujeme srovnatelné harmonizované údaje. Těch solidních údajů nemáme dost. To neznamená, že musíme vytvářet nějaký další subjekt. Mohli bychom to svěřit komisi nebo Eurostatu. Nejde nám o to, že bychom vytvářeli další subjekt. Pokud budeme mít observatoř, bude to realizovat komise a ne nějaká agentura. U logistiky tento pozměňovací návrh by podpořil, to je tady pozměňovací návrh 20, což je známka pozitivního přístupu na straně zpravodaje, na rozdíl od toho, co říkala ona. A v podstatě to také vychází vstříc paní Ayla Sender – pokud jde o dopravu ve městech, musím říct, a mluvil o tom i pan Kremer, já si nechci zvolit jednu určitou cestu. U pozměňovacího návrhu číslo 11 paní Somerové tady se obávám, že to musím zamítnout, protože si myslím, že to je také otázka subsidiarity. A k tomu, co říkal pan Kramer, tady musím říct, a samozřejmě někdo říkal, že budou volby v Německu. A zdá se, že lidé už se na ty volby chystají a cvičí se. Nicméně já tady nemám žádný vyhraněný názor. Spustila to Loyola de Palacio, pan Barroso spustil akční plán a zdá se, že pan Rak tady otevírá další cesty prostřednictvím své zprávy. Takže já doufám, že o tom budeme hlasovat ne na základě specifické situace v jednotlivých zemí, protože to zachází dál, než je také stanovisko jednotlivých speci- mm, politických frakcí. Pozměňovací návrh 54, tam jsme to přeformulovali, to je kolektivní pozměňovací návrh, který dává mandát komise k tomu, aby zpracovala zprávy o přístupu k určitým oblastem. To jsme změnili jinými slovy. Mně bylo navršeno, že je tady několik způsobů, jak omezit využívání aut ve městech 30 km za hodinu, tedy omezená rychlost, jsou tady různé možnosti. Musíme posoudit jejich dopad a já myslím, že pozměvací návrh 54 zajišťuje flexibilní přístup ke všem těmto věcem. Dává komisi mandát zpracovat zprávu, ale pak bude na budoucím Evropském parlamentu a budoucí Evropské komisi, jestli tady budou nějaké iniciativy. Musíme se zamyslet nad tím, co je účinné, to znamená, jaké formy nějakých zákazů, nebo třeba té omezené rychlosti 30 km za hodinu. K tomu, co říkal pan Blockland, k tomu, že si něco nechává na plenárku, nebo já, že si něco nechávám na plenárku. Ten text musí mít jakousi evropskou dimenzi. Takže na určitých místech by asi bylo obtížné zapojit tam říční dopravu. Já vím, že ve vaší zemi to je trošku jiné, ale na jiných místech by to mohlo být jinak. A paní Ayala Sender by řekl, že pozměňovací návrh 56 odpovídá ústnímu pozměňovacímu návrhu a k logistice nákladní dopravu a služby jsme zahrnuli do městské mobility. Já se na to mohu podívat Nerozuměl jsem úplně tomu, jak to máte na mysli, když mluvíme, no co máte na mysli, když mluvíme o službách, ale protože se jedná o logistické záležitosti a to souvisí se službami, tak si myslím, že je to pokryto. Sevitas Mundo, já se obávám, že jsem nepochopil váš pozměňovací návrh. Můžete ještě předložit ústní pozměňovací návrh, ovšem za předpokladu, že financování by mělo být z politiky pro rozvoj venkova, ne z dopravní politiky. Možná, že byste to mohla upřesnit. Takže to je asi všechno, dámy a pánové. Chci poděkovat paní Hautmanové za pochvalu pro Evropský parlament. A reagoval bych na to tím, že bych řekl, že doufáme, že po hlasování v parlamentu budeme mít v komisi aktivní přístup, který bude mít vysoký profil. My jsme se tady chopili iniciativy. Pozornost se přesunula na parlament, pokud jde třeba o kontakty s profesními organizacemi, s občanskou společností. Německým kolegům bych řekl, že jsem se sešel s celou řadou e, různých združení, Eurocities a podobně. A spousta z nich byla příznivě nakloněná takovéto zprávě. Pan Rak vždycky říkal, že to je takový takzvaný salámový přístup v komisi, ale myslím, že ne. Já myslím, že to jde ještě dál. A toto bych vám rád řekl. Vy na to možná teď nemusíte reagovat, ale pokud parlament otevře nějakou cestu, udělá nějaký rozhodný krok vpřed, tak si myslím, že je důležité, aby se toho komise chopila a přetvořila to v konstruktivní akční plán. Takže to je asi všechno. Chci poděkovat všem kolegům za to, že se zúčastnili, že se zapojili do této nové metody sestavování parlamentních textů. A nyní bych rád dal slovo panu Duchoňovi. Pan Duchoň nám řekne něco o přepravních koridorech. Dovolte mi, abych se také omluvil za eh, pozdní příchod a dovolte mi, abych hned v úvodu eh, poděkoval za eh, spolupráci všem stínovým zpravodajům, všem kolegům, kteří přispěli k modifikaci návrhu komise tím, že podali pozměňovací návrhy. K nařízení komise, nebo k návrhu komise bylo podáno více než 230 eh, návrhů. Svědčí to o tom, že se tedy jedná o materiál poměrně citlivý a se značným dopadem. Stinoví zpravodajové <clears throat> při té eh, snaze docílit kompromisu respektovali následující eh, principy. Tyto principy byly formulovány hned v počátku jednání o návrhu komise. Za prvé, usilovali jsme o minimalizaci možných konfliktů mezi osobní a nákladní železniční dopravou. Za druhé, snažili jsme se zjednodušit text komise, a minimalizovat také byrokracii, která bude s prováděním tohoto nařízení spojena. Snažili jsme se zachovat rovnováhu mezi zájmy Evropské unie na jedné straně a členskými zeměmi na druhé straně a stejně tak rovnováhu zájmů mezi manažery infrastruktury a železničními podniky. No a naposledy bych eh, zmínil ještě princip zachování dostatečné flexibility pro železniční operátory, kteří jsou zodpovědní za řešení kritických situací na železnici. Eh, hlavní debata k návrhu komise se soustředila na článek 11, článek 12 a článek 14. Proto k těmto třem článkům byly sformulovány celkem tři kompromisní návrhy. Tyto kompromisní návrhy pak pokrývají významnou část podaných pozměňovacích návrhů. Nejprve tedy <clears throat> kompromisní návrh týkající se článku 11. Tento kompromis navrhuje nový text, který zavádí železniční sloty, nebo pojem železničních slotů, místo kategorie zboží. Vyhneme se tak definici velmi časově citlivých eh, nákladů, časově citlivého zboží. Kompromisní návrh pokrývající článek 12 rovněž nahrazuje původní text komise a týká se alokace slotů. V tomto návrhu je zavedena flexibilita pro rezervaci <clears throat> dodatečné kapacity a pro zhodnocení priorit. tomto návrhu se také redukuje původně požadovaná lhůta tří měsíců na jeden měsíc a tím se <clears throat> zavádí určitá flexibilita do celého systému. Poslední kompromis se týká článku 14. V tomto kompromisu se garantují pravidla pro přidělování prioritních slotů. Dovolte mi, abych se na závěr zmínil ještě o dvou pozměňujících eh, návrzích. Velmi intenzivně se diskutovalo o postavení železničních podniků uvnitř správního orgánu. Nakonec jsme dospěli k závěru, že by železniční podniky měly mít ve správním orgánu postavení řádného člena s výjimkou práva rozhodovat. Čili jejich pozice zůstává konzultativní, ale měly by být právo zúčastnit se každého jednání správního orgánu. A tím posledním pozměňovacím návrhem, o kterém chci hovořit, je návrh, který podala paní kolegyně Jakobsová a který usiluje o to, aby již vybudovaná struktura na železničních koridorech pro nákladní dopravu, jako je tomu v případě koridoru A, e, byla zachována. Mluvím teď o pozměňovacím návrhu číslo 123. To jsou hrubé obrysy společného postoje, kterého bylo dosaženo na společném jednání stínových zpravodajů a já jim ještě jednou za spolupráci děkuji. Merci beaucoup, pardon, excusez-moi, j'avais pas ouvert mon micro pour cette présentation. Mm, děkuji. A nyní dávám slovo. Děkuji tedy za, proto, za prezentaci. Nyní dávám slovo paní Jakobsové. Děkuji. Děkuji. Nejdříve bych poděkoval paní zpravodaji za příjemnou spolupráci na tomto tématu. Pan zpravodaj byl eh, vždycky eh, k dispozici pro eh, vyjednávání a bylo to velmi příjemné. Já podporuji ty kompromisy, je to návrh důležitý a je opravdu naléhavé, naléhavě nutné stimulovat evropské dopravní trhy, protože toto odvětví zaostává a abychom dosáhli opravdu nějakého skutečného železničního přepravního trhu, potřebujeme dobrá spojení, potřebujeme spolupráci, interoperabilitu, transparentnost, konkurenceschopnost a e, ekologičnost. Když se podíváme na ty cíle 2020 eh, a bereme je vážně, a to už zde eh, bylo několikrát řečeno, tak potřebujeme vyšší podporu železniční dopravy. Toto nařízení přispívá eh, tímto směrem velkým krokem, nebo jde velkým směrem tímto krokem. A já jsem chtěla pohovořit o několika věcech. Za prvé, Vycházíme tady z určité priority pro uh, přepravu zboží. Ovšem nechceme eh, tu prioritu eh, předepisovat ze zhora. Chceme, aby si koridor stanovoval flexibilně, jakou kategorii kdy propustí. Správci infrastruktury musí mít takovýto prostor. To je pragmatický přístup, ze kterého budou mít prospěch jak cestující, tak dopravní podniky. Dále nechceme žádné předepsané rezervace kapacit. I to bychom měli nechat na koridorech flexibilně. Předepsané rezervování rok předem rezervování kapacit je příliš neflexibilní a opravdu to vyvolalo vážné protesty v oboru. Potom je tady ta otázka jediného kontraktního místa. To eh, zprůhlední rezervaci kapacit. Tady ještě navrhujeme několik drobných úprav eh, k daným věcem. Za prvé chceme eh, zavést určitý výkonný orgán, to je taková dobrá praxe. Eh, které, která, existuje, která se osvědčila například na koridoru Rotterdam-Janov. Nicméně předepisovat tady to nechceme a proto souhlasíme s pozměňovacím návrhem zpravodaje, že tato struktura je možná a lze ji doporučit, nicméně nemůžeme, nemůžeme ji oktrojovat. Jinak eh, chceme také dávat eh, eh, spolurozhodování železničním eh, provozovatelům nebo operátorům v tom správním orgánu. O tom tady pan zpravodaj hovořil. Je důležité, aby tyhle subjekty byly zapojeny do rozhodování o koridoru, tak aby ten koridor byl opravdu koridorem. Máme tady velké lobistické tlaky, ale nesmíme se nechat ovlivnit. My chceme ekologickou dopravní politiku do budoucna a komise to musí podpořit. V minulosti jsme byli svědky toho, že jinak se nedostaneme vpřed. Když bereme vážně své ekologické cíle, tak musíme podporovat trvalou udržitelnost a e, zejména e, vstřícnost vůči životního prostředí. Děkuji. Merci, Madame Jacobs. La parole est ouverte. Děkuji a nyní, e, děkuji paní Jacobs a nyní se hlásí pan Kamer. Já bych také poděkoval paní zpravodaji za dobrou spolupráci. Závěrem i jsme nalezli kompromisy eh, v obtížných otázkách a proto opravdu ještě jednou srdečně děkuji. Myslím si, že hlavní věc, eh, že se tímto vůbec zabýváme, spočívá vlastně v tom, že oddělení eh, dopravy a sítě Eh, není plně prosazené v evropských sítí. Proto je tady zneužívání a to musíme potírat. Já nebudu jmenovat konkrétní podniky, ale bylo by zcela šílené, kdyby eh, eh, rozhodovali železniční operátoři o trasách a potom si rezervovali nějaké trasy na léta dopředu a na měsíce a potom je vůbec nevyužívali, ale potom by to bylo zadarmo, protože to nebyla rezervace na konkrétní dopravu, ale bylo to prostě k zamezení konkurenci. A abychom eh, optimálně využili eh, eh, kolejovou síť v Evropě, tak ji chceme otevřít a od 1. ledna 2007 ji máme v podstatě otevřenou a chceme, aby se optimalizovaně tedy využívala. A vzhledem k tomu, že tady nemáme všude to oddělení eh, provozovatelů od eh, sítě, od infrastruktury, dochází k naší debatě. A máme tady ty problémy, které chceme eh, řešit. Na posledním zasedání už jsme o tom hovořili. Například ve Francii RFF, pardon, SNCF, má možnost rozhodovat o slotech a o trasách a ona si eh, rezervovala řada, řadu slotů a i teraz, které vůbec nevyužila. A ostatní se tam nedostanou, protože už eh, je všechno zablokované. A proto se eh, ve Francii ta doprava tolik zmenšila, zatímco v jiných zemích narostla o 20-30%. A ve Francii to je si všechno po silnicích. Příklady bychom našli i v jiných zemích, ale když, eh, já vím, že tyhle problémy jsou i v Německu, v Nizozemsku a tak dále. Všichni, kdo říkají, že to musí zůstat v jedné ruce, eh, a tak jim říkám, to by potom eh, německé železnice nemohly jezdit v Holandsku. Na holandské síti, ale podívejte se, jak oni tam vydělávají a jak se jim tam daří. Takže my jsme debatovali s eh, železničními operátory, eh, byli jsme předměty lobistického tlaku ze všech stran, to je věc, kterou dobře známe, ale my samozřejmě chceme, aby eh, železniční operátoři měli možnost do toho hovořit. Ale to rozhodování budou mít infrastrukturní provozovatele. A kdyby to bylo optimálně rozdělené, tak ten problém by vlastně už neexistoval. Protože ono by se tím rozdělováním slotů vydělávali vydělávali peníze. V některých eh, zemích, eh, v některých regionech se eh, dokonce odstraňují výhybky, odstraňují se v infrastruktur, napojení podniků a tak dále. A to prostě je dáno nesprávným uspořádáním toho systému. Pokud eh, sloty nevyužijete, tak buď za ně zaplatíte a nebo o ně přijdete. Tak to musí být stejně jako v letecké dopravě. Potom samozřejmě eh, jistotu tu je třeba posilovat v nákladní dopravě. My jsme tu zprávu původně odmítali prostě proto, že se tady hovořilo o eh, přednosti pro nákladní dopravu, ale teď jsme to udělali mnohem flexibilnější jak pokud jde o uh, sloty a tak dále. A samozřejmě One Stop Shop, jediné kontaktní místo, to také potřebujeme spolupněčně a tím končím. Merci, désolé, cher collègues, mais l'interprétariat s'arrête à 18h30, voyez qu'on a peu de temps. Donc... Děkuji, já se omlouvám, kolegové. V 18.30 bohužel přijdeme o tlumočníky, takže buďte prosím struční. Pan Simpson, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, a já také děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům za jejich práci. Upřímně řečeno, mně by se bylo bývalo líbilo, kdyby tento návrh byl radikálnější, kdyby měl větší vliv na železniční nákladní dopravu v tomto odvětví. Nicméně chápu, že to je menšinový názor a že železniční odvětví jako takové zatím není připraveno změnit přístup tím, že dá nákladní dopravě tu prioritu, kterou potřebuje. Takže v rámci hledání kompromisu mě Eh, zaujalo to, že někteří provozovatelé si myslí, že jsme nezašli moc daleko, jiní zase, že jsme nezašli že zašli moc daleko a tak dále. Takže možná, až budeme hledat kompromis, možná to nastavíme úplně tak někde akorát. Vidíme, že je tady velký rozpor tedy v tomto odvětví, to nám moc nepomáhá. V podstatě to podporuje jen ten dojem, že železnice jsou konzervativní, nacionalistické a ochranářské. Čili jsme zklamaní, protože jsme nevyužili této příležitosti a nebyli jsme radikálnější, ale já si rozhodně myslím, že 1% něčeho je mnohem lepší než 100% ničeho a v politice slavná porážka nikdy nepřináší výhodu. Takže rozhodně souhlasím s tím, co říkala paní Jakobsová, protože je to krok správným směrem. Nicméně doufám, že budeme dost upřímní na to, abychom to nenazývali radikálním výsledkem, protože je to v podstatě status quo s maličko větší flexibilitou. A myslím si, že rozhodně mě to upozornilo na to, jakou lobistickou sílu mají určité železniční národní společnosti, jako pan Kramer nebudu nikoho jmenovat, ale on zřejmě nejde nejlépe výhodku, co jsou. Já jsem vám nerozuměl. Ne? Já myslím, že v každém názvu jsou dvě písmena. Nevytváří to prioritní cesty pro nákladní dopravu, i když nám to dává větší flexibilitu a myslím si, že to není posílená spolupráce nebo mezi společnostmi a správci. Nicméně souhlasím s panem Kremerem v tom, že toto je jeden ze základních problémů železničního odvětví. To, že tady není dost spolupráce a komunikace mezi sebou. A souhlasím, že s tím se musí něco dělat. Já bych mohl souhlasit s kompromisy, pane předsedo. Počkáme si tedy několik let na nějaké ty radikálnější názory, které já bych rád viděl u železnic a u zprávy železnic, zvlášť u nákladní dopravy. zmení. děkuji zpravodaji, děkuji stínovým zpravodajům za jejich práci, abychom se dostali alespoň do pozice, kterou mohou podpořit většinou všichni. Děkuji. Merci, Monsieur Simpson. Euh, Monsieur Stockman et Madame Ayala pour des, des interventions. Děkuji, pane Simpsone, pan Stockman a pak paní Ayala. Also, schönen Dank. Děkuji. Já jsem rád, že dítě nebylo velitou zvaničkou, ale že díky uh, zpravodajům a stínovým zpravodaji bylo dosaženo kompromisu. Pokud jde o jiné kontaktní místo, to chtěl už Kinok. Tak teď ho snad konečně dostaneme pokud jde o větší flexibilitu a žádná a přísná prioritní pravidla o přednosti, to je také dobré. Jenom škoda, že tam není to spolurozhodování pro ty provozovatele. Je dobré aspoň, že jsou tam zastoupeni. Já bych se zeptal komise. Musí to být tak, že v Německu například jsou tři koridory a Potom jsou tady, je tady otázka těch dvou koridorů. Mohli byste o tom pohovořit? A potom je tady eh, konflikt eh, té smíšené dopravy. To byl vlastně tady taková, eh, takový důvod té roztržky. Pokud se poveze trasa nějakou ne tak hustě osídlenou oblastí, různé regiony by byly rády, aby tam tudy tekla nákladní doprava, protože je to rozvojová šance. Takže já se eh, zeptám, je to vedení tras dáno předem nebo může se ještě na národní úrovni ovlivnit? A potom musí být opravdu tedy eh, v Německu tři koridory a nestačily by dva? Jinak si myslím, že doufám, že se nám to podaří protlačit, eh, protože jinak celkově ten úmysl tady je správný. Děkuji, pane Stokmane. Paní Andast. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně. Myslím si, že když říkala, když hovořila komise o těch zvláštních eh, trasách, tak chci hovořit tedy o pozměňovacím návrhu 94, který se týká kapacit. Myslím si, že budete mít asi rozdělný názor, ale když hovoříme o vytváření a úpravě těch koridorů pro nákladní dopravu, tak se domnívám, že by to mělo být po konzultaci s uživateli a zákazníky těchto infrastruktur nákladní dopravy, protože v návrhu komise se, se nehovoří o těch uživatelích, ani nehovoří se zde ani o zákaznících, hovoří zde pouze o e, těch správních orgánech, o těch Myslím si, že by to měl pan Duchoň vzít v úvahu. Mělo, mělo bychom se tam hovořit také o těch users, o těch uživatelích. Děkuji a nyní bych chtěl ještě dát slovo panu Paskorelimu a chtěl bych ho požádat, aby byl co nejstručnější. Mm, děkuji. Bohužel hovořím pouze, nebo mohu hovořit pouze jenom jedním jazykem. Takže proto se budu snažit, abych tedy odpověděl na eh, otázky nebo abych reagoval na všechno v jednom jazyce. Už jsem také přemýšlel o, zřiz, o těch různých právních aspektech a o těch správních aspektech, které by se týkaly koridoru pro nákladní dopravu. Chtěl bych, aby se to stalo realitou nejenom pouze v tom geografickém aspektu, ale aby také byly dobře řízeny a zpravovány. Jsou zde určité aspekty projekty, nebo v, v, do určité míry už to existuje, ale je nutné ještě zvýšit jejich konkurenceschopnost a aby tedy tento, tento druh dopravy byl konkurenceschopný s ostatními způsoby dopravy. Hmm, určité země mají svá specifika, co se týče třeba Německa, tak co se týče těch koridorů, tak tady by měly být tři koridory pro nákladní dopravu. To by mělo být poměrně jednoduché toto vytvořit. A co se týče Rady pro dopravu, tak dnes ráno jsme hovořili o eurovinětě. Došlo zde k určitému pokroku, ale ten pokrok není příliš zřetelný a komise již na to několikrát upozornila. Je dobré eh, podporovat eh, konkurenceschopnost mezi jednotlivými druhy dopravy a To znamená tedy stanovat určité tarify, ale také by to vyžadovalo vytváření analýz objemu a kapacit nákladní dopravy, kterou je možné převést na jiný druh dopravy. Ale také zde musíme zvážit spolehlivost těchto druhů dopravy nebo rychlost těchto jiných druhů dopravy. Chtěla bych poděkovat panu Duchoňovi za jeho podrobnou analýzu, za jeho podrobnou zprávu. Jeho Ehm, ehm, jeho zpráva je velice zásadní a také ty kompromisní pozměňovací návrhy, které byly předloženy, jsou velice dobrými. Myslím si, že přináší příležitost pro výbor pro dopravu, aby dosáhl širokého koncenzu. Tyto pozměňovací návrhy jsem rozdělil do čtyř kategorií. První se týká zprávy koridorů. Zde se komise domnívá, že to je zásadní aspekt, protože zatím nám chybělo uh, právě schopnost řídit a spravovat tyto infrastruktury správným nebo řádným způsobem. Jedná se o dobrou organizaci práce, eh, také by se měla podporovat spolupráce mezi jednotlivými manažery infrastruktury. Tento, nebo tyto orgány by také měly Eh, vlastně spojit eh, uživatele nebo propojit uživatele a spotřebitele, abychom získali jejich názory. Navrhli jsme, abychom eh, vlastně vyšli vstříc těmto uživatelům a spotřebitelům a také ale je nutné brát v úvahu to, nebo brát v úvahu to, kdo bude přispívat těmto rozhodnutím. Tento trh má být v Evropě liberalizován a řídící nebo správní orgány by měly vlastně dovolit to, aby tyto koridory mohly být dobře využívány. Ten třetí druh pozměňovacích návrhů se týká přidělování kapacit na těch koridorech. Zejména se to týká prvního období. Bereme v úvahu to, že se, to, že se vlastně ta infrastruktura přiděluje v určitém období a pokud chceme zvýšit konkurenceschopnost eh, v nákladní dopravě, tak musíme vzít v úvahu také požadavek flexibility. Mm, Měli by to být eh, manažeři infrastruktury, infrastruktury kteří eh, vyhoví těmto požadavkům nebo tomuto volání po flexibilitě. A také je nutné vzít v úvahu specifické vlastnosti jednotlivých koridorů a jednotlivých infrastruktur koridorů. Zde bych, nebo myslím si, že zde se ten pozměňovací návrh, zde jsou ty pozměňovací návrhy velice dobré a komise je podporuje. E, co se týče e, ještě e, pozměňovací návrhu stínového zpravodaje, tak jsou také dobré a ještě chci říci, že zde se nejedná o nařízení rady, a, nebo že, že to nemá být rada nebo parlament, kdo bude stanovovat eh, ty priority, nebo kdo bude stanovat, co bude tou přednostní nákladní dopravou. Naopak by to měly být i samotní zapojení aktéři, kdo budou, kdo um, budou mít povinnost eh, stanovovat priority a přitom budou tedy a také budou um, mít na starost, aby se tyto priority dos, eh, respektovaly. Poslední bod se netýká pozměňovací, eh, kompromisního pozměňovacího návrhu, ale je to pozměňovací návrh, který předložilo několik poslanců výboru. Týkalo se to například otevření trhu konkurenci, A všechny tyto pozměňovací návrhy jsou velice prospěšné nebo spravedlnitelné, ale myslíme si, že do tohoto návrhu nezapadají, protože by vedly k tomu, že bychom trochu ztratili soustředěnost na ty hlavní myšlenky. Takže myslím si, že ty kompromisní pozměňovací návrhy bychom eh, přijali a chceme udělat všechno, abychom podpořili tyto eh, tyto koridory. Děkuji, já s vás eh, rychle, pane, pane Duchoně, rychle požádám o e, zakončení. Dovolte mi jenom tři stručné závěrečné poznámky. Za prvé, eh, neměli bychom podléhat pokušení, že můžeme regulovat všech, všechno a všechny. Toto pokušení je skutečně vysoké a mě těší, že komise si tohoto rizika byla vědoma. A proto ponechala dostatek rozhodovacích pravomocí eh, ve správním orgánu a vzala v potaz také rozhodující roli jednotlivých členských států. Poznámka druhá. Eh, uvědomme si, že vedle našich regulací je život na železnici podroben také tržním silám. Ty jsou pravidla velmi silnou a dlouhodobou motivací i když to někdy eh, tak eh, nevypadá. Proto si myslím, že je velmi důležité, aby náš návrh respektoval to, že chceme všechny dopravní módy podrobit působení trhu. A eh, naprosto, <clears throat> za naprosto klíčovou považuji tu poslední poznámku, Celý návrh komise eh, vznikl proto, abychom učinili něco ve prospěch železniční nákladní dopravy. Ale nikoliv za cenu, eh, že za <clears throat> tento prospěch eh, zaplatíme v oblasti osobní dopravy. Takže toho se, myslím, podařilo docílit a věřím, že se všichni zhodujeme na tom, že optimalizace provozu na celé železniční síti, to je ten náš hlavní společný cíl. Děkuji. Merci, monsieur Duchon, de votre... Děkuji, pane Duchoni, za stručnost. Pan předseda také děkuje tlumočníkům. A také bych rád poděkoval europoslancům. A chtěl bych jim připomenout, že tady mají být zítra v 9 hodin na dlouhé hlasování o zprávách což bude v podstatě závěr